Mesdames, messieurs, je vous souhaite une... Dámy a pánové, přeji vám krásný dobrý den. Začneme s naší prací. Nejdříve několik eh, oznámení z mé strany, které se týkají pořadu jednání. Bod 8 bude diskutován po bodu 3. Bod 9 po bodu 7 a bod 5 bude diskutován po bodu 9. Body 18 až 19 přijdou na řadu až po bodu, bodu 22. Přijete si, abych to ještě řekl jednou. Takže osmičku probereme po trojce, devítku probereme po sedmičce, pětku pobereme, probereme po devítce, osmnáctku a devatenáctku probereme po bodu 22. Souhlasíte? Nikdo nic nenamítá? Děkuji vám. Tímto je to považováno za schválené. Nyní tady máme ještě oznámení předsedy. Je tady je tam tady poněkud kompaktní text z toho oznámení, eh, který mi poskytl šéf sekretariátu. Hm. Já, eh, já mám trochu problém s hlasem, ale to bude vyřešeno. Takže máme tady návrh prováděcího aktu, který se týká nařízení 2017-1001 eh, Evropského parlamentu a rady, který se týká označení značky EU. Eh, tento prováděcí akt byl předložen v eh, lednu 2018, má aktualizovat již stávající prováděcí akt a jde o kodifikaci základní naří, základního nařízení z minulého roku. Podle žádosti komise má být toto eh, probráno urychlenou cestou a pan Jens Rode, který naším eh, zpravodajem pro komitologii, navrhuje, abychom nyní výjimečně postupovali písemným způsobem, proto abychom mohli co možná nejdříve zaktualizovat tento prováděcí akt. Žádný poslanec proti tomu nic nenamítá a parlament tedy nevznáší námitku ani která, takovou, která by se týkala z, tedy toho základního práva dle článku 11. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Pokud do konce této schůze nikdo nic nenamítne, tak eh, zápis ze schůze, kterou jsme měli 22. listopadu 2017 a 15. 1. 2018 budou pokládány za přijaté. Dostáváme se dál ke zprávě maní Beržeron, která se týká vyváženosti mezi pracovní dobou a volným časem. Prosím, paní Beržeron. Milí kolegové, ráda bych začala takovou vsuvkou, eh, která se týká mateřské dovolené, neboť vlastně dění nás již předešlo v tomto tématu. Eh, Microsoft před několika dny oznámil, že bude ve vš- všem svým eh, zaměstnancům poskytovat stejnou mateřskou dovolenou 20 týdnů ženám, 6 týdnů mužům, nezávisle na tom, z jaké země tito zaměstnanci pochází. Bohužel eh, je typické asi, že všechny evropské podniky, zejména malé a středně velké a ty velice malé podniky, nebudou schopny uh, aby zajistit takovou dlouhou mateřskou dovolenou, neboť eh, se to pojí s velkými náklady. Ale oznámení Microsoftu je, myslím, dobrá zpráva, krok správným směrem a týká se to snah i našeho textu. Návrh směrnice komise se snaží eh, řešit eh, jaksi Mm, přítomnost žen na pracovním trhu a jejich kariéru, tak aby se zlepšila jejich kariéra, aby mohli sladit kariéru s rodinným životem. Na tom bychom se, myslím, měli všichni shodnout, kolegové, na tomto cíli. Bylo předloženo mnoho různých pozměňovacích návrhů, které v podstatě všichni jdou v této logice a pouze chtějí přispět k tomu, aby text byl srozumitelnější a efektivnější. Připomínám, že v roce 2015 Mnoho eh, žen tedy použilo práva na mateřskou dovolenou a menší procento mužů. Co se týče žena, žen na pracovním trhu, zde jde o to, že ženy většinou provádí profesní činnost a zároveň se starní o rodinu. Máme tady ne, nevhodnou politiku, která nedokáže zajistit vyvážení mezi profesním a rodinným životem. Národní legislativa v této věci se velice liší a ne e, dává podněty k tomu, aby muži také přebírali povinnosti v rodině vedle žen. Máme zde návrh směrnice komise, která se snaží toto řešit. Text se mi líbí. Myslím si, že představuje skutečný sociální pokrok. Když jsem si pročítala pozměňovací návrhy kolegové, zjistila jsem, že vy se snažíte text vylepšit, zejména se to týká věku dětí, délky mateřské dovolené a povinného či nepovinného charakteru otcovské dovolené. Eh, máme tady návrh, který pokrývá čtyři základní body. Eh, otcovská dovolená, rodičovská dovolená, flexibilní způsoby práce a další. Já eh, bych ráda tady ještě vysvětlila některé věci. Co se týče otcovské dovolené komise, chce, aby tady bylo zavedeno právo na asi určitou dobu takovéto dovolené, která by byla placená povinně. Proč placená? Protože komise chce vyslat jasný signál směrem k rovnosti žen. Nesmíme zapomínat, že pokud bychom měli jak eh, masku, tak otcovskou dovolenou placeno, tak by to přispívalo k tomu, aby si rodiče mezi sebou eh, dělili úkoly v péči o rodinu. Otci budou mít 11 dní, eh, které si budou moci vybrat na otcovskou dovolenou. Ovšem, Eh, v každé zemi Evropské unie je toto řešeno poněkud eh, jinak. Momentálně máme například v Řecku, v Lucembursku a v Nězemsku dva dny, jeden den v Itálii a v Německu vůbec žádný den. Eh, pan předseda, mohla bych vás poprosit, abyste hovořila poněkud pomaliněji, neboť jste tlumočená a skutečně tlumočníci mají poněkud problém s vaším živým tempem. Já říkám, že je důležité, aby si eh, manželé správně dělili úkoly v rodině, aby se oba dva starali. A proto je důležité, aby existovala otcovská dovolená. tě eh, Muži eh, momentálně neměli možnost požívat matinské otcovské dovolené, což vedlo k tomu, že se o rodinu starali zejména ženy. Mí kolegové jste předložili pozměňovací návrhy, které se týkají rodičovské dovolené. Já doufám, že se nám podaří je sladit do dobrých kompromisů. Ráda bych upozornila na několik věcí. Vy chcete tady eh, prodloužit eh, tu otcovskou dovolenou a měla by být eh, povinně placená. Já musím říci, že v dnešní době e, je to skutečně zásadní problém. Já si kletu otázku, jak to dořešit. Pravděpodobně by bylo vhodné prodloužit dobu rodičovské dovolené v případě, že bude adoptováno dítě, anebo že se rodině narodí více dětí najednou. Dále. Otcovská dovolená. Komise chce eh, přepracovat stávající právo, tak aby bylo možné tuto dovolenou brát flexibilním způsobem, eh, že by tady byly čtyři měsíce a rodiče by si je mezi sebou rozdělili, jak chtějí a mělo by to být placeno. Eh, podobné návrhy jsou vlastně ve vašich, v tom, co jste předložili. Vy také se snažíte prodloužit možnost výběru do, do, rodičovské dovolené až do dobu tří let věku dítěte. My bychom se měli podívat, jak to vypadá v anglosaském způsobu. Je tady ta, ten pojem teenager. To, není, to je někdy tento pojem zahrnuje děti až do 14 let, někteří z vás to také. Eh, po, tak to navrhuji, já bych nechtěla ten věk snižovat, jak to chce paní Feraguji a další. Myslím si, že eh, je třeba mít ten věk vhodný, abychom zajistili vhodnou dobu návratu rodičů na trh práce. Možná paní Feragut a pan Anderson mají ně, ně, nějaký důvod pro ten věk, který navrhují, já jsem to nepochopila. Paní Feragut a pan Marino Pinto a pan Buda předložili návrhy, které se toho také týkají. Myslím si, že trvání rodičovské dovolené bychom mohli prodloužit, zejména pro Eh, rodiče, které mají dítě nemocné nebo handicapované. Možná bychom mohli eh, ze čtyř měsíců to prodloužit na šest měsíců nebo to zdvojit, uvidíme. A případ rodičů samoživitelů, to bychom si měli ještě probrat odděleně. Děkuji panu Mariněvi Pintovi, který tady hovořil i o semantice a problému překladu z francouzštiny do portugalštiny. Tady je problém v tom, jak se Eh, jak eh, tedy označit zaměstnance nebo pracovníky. Vy tady eh, používáte pojem zaměstnanec, jiný i pojem nepoužíváte. Ovšem zaměstnanec je ve francouzštině mnohem omezenější pojem než pracovník a proto já spíše navrhuji toho pracovníka než toho zaměstnance. Já vás chápu, takže vy chcete zahrnout všechny typy pracujících, ale komise ve svém textu právě odlišuje tyto dvě sociálně profesionální kategorie. Já jsem tam právě nechtěla nechat ten pojem pracovník, aby i OSVČ spadaly do této směrnice, ale pokud tam dáme slovo zaměstnanec, alespoň ve francouzštině, pokud tam tady to employé zaměstnanec, tak by to z toho OSVČ vypadly. Dále práva rodičů. Například otec, který eh, vydělává více, pře, vlastně nechá matku, aby si ona vybrala celou rodičovskou dovolenou, neboť je to pro celou rodinu ekonomicky východnější. Tedy dochází k tomu, že otcové si rodičovskou dovolenou nevybírají. Ve Francii je to pouze asi 5% otců, kteří vybírají si rodičovskou dovolenou. Proto je teda zásadním problémem ten transfer těch práv na eh, dovolenou, což je třeba zaručit nějakým způsobem řešit s tím, že zohledníme i flexibilitu tato směrnice by neměla mít nějakou překážkou pro to, aby malé a velice malé podniky mohly dobře fungovat. Tedy je třeba myslet jak na zaměstnance, tak na podniky. Je třeba nalézt rovnováhu pro to, abychom mohli vytvořit nějaký minimální sociální solidární systém. Pro ženy je to důležité. Není možné, aby schudly pouze proto, že se jim narodí dítě. Vždy to je obohacení celé společnosti. Já eh, bych byla proto, abychom měli například tři měsíce eh, rodičovské dovolené, které nebude možné přenášet na toho druhého rodiče. Je to i filozofický problém. Pokud je donutíme otce, aby si brali rodičovskou dovolenou, tak to zvýší i jejich pocit odpovědnosti. Děkuji všem, kteří předložili pozměňovací návrhy ale myslím si, že e, ještě nemáme to nejlepší řešení. Co se týče nemocenské dovolené, placené, tady je důležité, aby ta měna byla adekvátní, aby nebyla symbolická. Takže asi si myslím, že minimální výše rodičovské dovolené by měla být na výši minimální nemocenské dovolené. Dále, vy hovoříte o tom, že pokud eh, tedy zaměstnanec si bere takový ty typ trvolené, tak by neměl být vzdálen z podniku více než 20 eh, dní. Já chápu tu logiku. Na druhou stranu se ptám, je tady nějaký zvláštní důvod pro to, aby to bylo 20 dnů. Jsou to pracovní dny, nebo to jsou kalendářní dny, i s víkendy, jak to eh, chápete? Další typ dovolené. Tady chceme zavádět individuální právo na pět dnů placených, ještě nad nemocenskou dovolenou. Všichni se shodneme na to, že pět dnů ročně nestačí. Stejně jak pan Gaspara, paní Rosie a paní Hautala, pan Chryzogonos a pan Maštálka se domnívám, že je třeba tady tu délku navýšit, je třeba nalézt dobrou rovnováhu. Dále se domnívám, že pokud navýšíme délku tohoto typu dovolené, tak eh, bychom měli ovšem zavést povinnost toho, aby zaměstnanec předkládal určité eh, důkazy lékařské povahy, že má právo na to si takovouto dovolenou vybrat, aby to nešlo ku neprospěchu podniku, aby tam nedocházelo k nějakému zneužívání. Co se týče možnosti pracovníka, aby nechodil do práce z rodinných důvodů, tady je třeba zachovat text komise, která tam uvádí podmínky zejména vyšší síly či nějaké naprosto zásadní urgentní důvody, jako je nemoc nebo úraz nebo nehoda. Tady je důležité, aby eh, to právo nejít do práce z důvodu vyšší síly ovšem bylo opět navázáno na to, že pracovník předloží nějaké důkazy. Dále eh, pak závadění pojmu nějaké si flexibilní práce pro rodiče s dětmi do 12 let. Eh, která by se právě týkala pracovní doby rodičů. To je zásadní prvek této směrnice. Má zajistit lepší vyváženost mezi profesním a osobním životem a má eh, bojovat s tím, že ženy jsou příliš málo zastoupeny na trhu práce. Tedy pracovník má mít možnost mít flexibilní pracovní dobu. To je dobrá věc. Na druhou stranu Eh, sám pracovník ovšem by měl mít možnost takovou flexovní dobu i odmítnout, aby to nebylo zneužíváno proti němu. Je třeba zachovat dobrá vyváženost mezi potřeby pracovníka a zaměstnavatele. Tady jsou pozměňovací návrhy pana Budy, 134 a další, pak je tady návrh paní Hautary, paní Regner, pak 141 pana Marina, 148 pana Gaspara a Rozie. Pám se pana se na jednu větu, ale nevím, zda tady asi není. Také na maštálku se, pana Maštálky se chci zeptat na jeho pozměňovací návrh. Tam eh, je právě ta možnost odmítnout eh, žádost zaměstnavatele o tu flexibilní práci. Tady si myslím, že třeba to ještě upřesnit, zejména se to týká článku 12.2 paní Rosie a Gaspara. Vy máte eh, pozměnovací návrh 151, která se týká článku 13a. Vy tedy říkáte, že soudní orgány mohou vlastně v urychlém prostupu rozhodnout o zajištění eh, dovolené. Tady ovšem podle mě vzniká problém pro jistě členské státy, které nejsou to schopny toto takto zajistit. Mé eh, právní zkušenosti říkají, že pokud chceme mít dobré zákony, potřebujeme mít jednoduše to nastavené a zároveň nepřímě, když rigidně. Eh, Máme mnoho návrhů, které byly předložené, které se týkají práv pracovníků, například 117, 118 pana Chryzogonose, pak jsou to návrhy, které se týkají práv nemocných, to je návrh paní Rozie. Já si myslím, že vy zicházíte příliš daleko, příliš detailně vypusujete ty předpisy, které mají přijímat členské státy, ale návrh směrnice je pouze právní rámec nemůže být příliš detailní. hlavní cíl směrnice je lepší rovnováha mezi osobním a profesním životem a není cílem směrnice, abychom tady vytvářeli nějaký nový zákonník práce s tím, že tam budeme mít přesná práva či nějaké specifické ustanovení, které se budou týkat ochrany nemocných osob. Neboť toto téma řeší jiné směrnice. Dále jsem poněkud skeptická, co se těch, těch návrhů, kterých chtějí do textu zavádět nový právní základ. To je zejména eh, pan, eh, návrh pana Chrysogonoce, Gaspara paní Rozie. Ty se týkají článku 151 a 157. Ovšem, Právní základ od komise je článek 153. Já si myslím, že změna právního základu není vhodná. Pak jsou zde další otázky, kde tady nechci zacházet do detailu, neboť jsem hovořila až velmi dlouho. Co se týče eh, časového harmonogramu, na jury se bude hlasovat 29. března. Já doufám, že se nám podaří nalézt kompromisy. Já vám je pak zašlu, až budu k dispozici prostřednictvím e mailu Pokud ovšem byste si přáli, můžu zorganizovat nějaké neformální schůzky na stínových zpravodajů a pravděpodobně je také zorganizují. Nyní tedy eh, dávám slovo vám, abyste mě mohli kritizovat. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní Berženo, za toto krásné eh, srovnání um, této otázky v různých členských zemích Evropské unie, o tom, jak se řeší rovnováha profesního a rodinného života. Já bych nyní dal slovo paní Kaufmann. Prosím. Paní předsedající, já chci uh, omluvit uh, kolegu Andrika Gaspara, který zde není. A já jsem uh, neslyšela vše, co bylo odprezentováno, takže nemohu bezprostředně odpovědět na otázky, ale předám je jemu. On mě požádal, abych něco přečetla, co se týče jeho stanoviska a to teď učiním. Děkuji za odprezentované stanovisko, pokrývá různé eh, aspekty, mnohé priority naší frakce jako rovnost mužů a žen a boj proti sociálnímu profesionálnímu a pracovní eh, nerovnosti mezi ženami a muži, eh, boj proti sociální marginalizaci, eh, která hrozí zvláště ženám, chudobou později v životě, úsilí o sjednocování rodiny, a, usnadňování účast mužů na rodinném životě pomocí rodičovské dovolené, Eh, a zaručuje práva pro pracující. Eh, eh, je to dobré pro rodiny i jejich 165 pozměňovacích návrhů jsou důkazem vysokého zájmu o téma. Návrh socialistů EPP, ALDE a EFDD e představují roz, rozšíření trvání eh, rodičovské eh, dovolené pro některé typy rodin, jako jsou třeba eh, rodiny o jednom rodiči, rodiny postižených a tak dále. A rovněž prodloužení rodičovské péče pro pečovatele na 10 dnů ročně v případě porušování eh, pos, eh, nařízení o poskytnutí eh, rodičovské dovolené je dobré zavést určité sankce ve formě očkodnění, ale také možnost uchýlit se ke zrychlenému řízení pomocí justičních orgánů. Nové evropské sociální výzvy si vyžádají Eh, nové záruky, co se týče eh, odsuzování eh, jakékoliv diskriminace. Je potřeba zajistit zlepšování pracovních a životních podmínek našich občanů. Co se týče tématu délky rodičovské dovolené. Bylo by dobré se shodnout na nějakém kompromisu mezi prezentovanými stanovisky. Abychom ale došli k realistickému k realistické schodě mezi pracovním a rodinným životem eh, a eh, dokázali překonat problémy eh, stárnoucí společnosti. Je potřeba toto považovat za prioritu, za obohacení a ne za oběť. Důležité je poukázat na dvě zásadní otázky. Za prvé, Eh, redistribuce eh, rodičovské dovolené, ku příkladu nové formy eh, různých úlev a voucherů, tak jak je to v pozměňovacím návrhu 128. A děkuji znovu za intenzivní účast, která se zde projevila a jménem mé frakce se vyjadřuji k tomu, že budeme schopni nalézt mezi frakcemi schodu.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 Nejdříve bych chtěla poděkovat paní Bercheron za vynikající práci, kterou odvedla. Návrh komise je ambiciózní a my doufáme, že se ten návrh povede k tomu, že změní realitu budoucnosti a přispěje k rovnosti mezi ženami a muži a k možnosti lépe sladit rodičovský, rodinný a profesní život. Tady je, myslím, velice důležitá ta nepřenositelnost rodičovské dovolené. Co se týče té doby na péče pět dnů ročně, ta je, myslím, velice krátká. Návrhy, které se týkají vyšší moci a flexibilní pracovní doby, nejsou, myslím, úplně správně nastavené ze strany komise. My se snažíme našimi pozměňovací návrhy eh, text vylepšit. Co se týče čerbání rodičovské dovolené, navrhujeme 8 let, protože si myslím, že v prvních 8 letech děti potřebují více péče, ale jsme otevření i jiným návrhům, neboť tě eh, asi všechny návrhy, které byly předloženy, mají za cíl tu lhůtu prodloužit. Čtyři měsíce nepřenositelné rodičovské dovolené chceme, aby byly čerpány v raném věku dítěte, neboť to jsou tak kritická léta, kdy děti potřebují intenzivní péči. E, více než v pozdějším věku. A není děti závažně nemocné či děti s handicapem. Tady v některých návrzích se hovoří o rozšíření definice toho postižení a e, prodloužení doby rodičovské dovolené. Ale nikdo nehovoří o tom, že by se měla také prodloužit rodičovská dovolená v případě, kdy otec či matka má nějaké postižení. My chceme, aby toto bylo možné. E, postižení je vždy jistý, jisté tabu, když hovoříme o sexualitě či o rozmnožování, aby my bychom rádi toto tabu prolomili. Chceme o tom otevřít diskusi. Víme, že pokud žena s poštěžením se stane matkou, tak čelí mnoha závažným problémům. Je to pro ně velice komplikovaná situace, proto bychom rádi poukázali na tento aspekt a přejeme si, aby byl zapracován do textu. A nyní definice. Definice pojmu péče. E, ta, myslím, by měla být mnohem přesnější, než je. Co znamená e, Skutečně, že někdo potřebuje péči v kontextu zdravotních potíží. A nyní téma odměny odměňování. V návrhu komise se jasně říká, že tam má být odměna poskytnuta. A to v souladu s eh, penězi, které platí ten či onen konkrétní stát, jakožto sazbu při nemocenské dovolené. Na to je to navázáno. Ale uvědomme si, že v některých členských zemích je výše nemocenské dovolené minimální nebo téměř žádná. Proto chceme, eh, aby mm, ta náhrada, ta odměna v případě dovolené byla vypočítávána jiným způsobem, aby to bylo například minimálně 80 platu. Pak předkládáme pozměňovací návrhy, jejichž cílem je abychom přesně nastavili dobu trvání pracovního proměru v určitém podniku. Eh, původní návrh tam má dva roky, my bychom to rádi prodloužili na čtyři roky, neboť z naší zkušenosti v minulém legislativní období vyplývá, že členské státy prosily o odklad. Členské státy potřebují čas, neboť je to pro ně náročné. Potřebujeme dva a čtyři roky, než toto bude skutečně implementováno Prosíme tedy, aby ta lhůta byla prodloužena na čtyři roky, tak aby členské státy měly možnost se novým pravidlům a podmínkám i nákladově přizpůsobit. Předložili jsme pozměňovací návrhy k zajištění právní jistoty během přechodného období. Ale na to můžeme ještě pracovat. Tady jsme otevření dalšímu zlepšování. Je zejména důležité, abychom měli široký konsenzus v případě této zprávy. Víme, že do dubna máme čas na pozměňovací návrhy, pak budeme moci toto stanovisko přijmout a pak přijmout ten návrh na plénu velkou většinou parlamentu, aby se podařilo prolomit tu stávající blokádu. Pokud se to podaří, bude to velký krok směrem k lepší možnosti sladit profesní a rodinný život. Děkujeme mnohokrát, děkujeme paní Bergeron a jsme otevřeni další diskusi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mně se ten návrh stanoviské naší zpravodajky velice líbil. Je to velmi zajímavé i to, co právě řekla. Byla to komplexní prezentace ze strany paní Bergeron. Dobře vysvětlila mnoho pozměňovacích návrhů. Bylo to velmi zajímavé. Nebudu zacházet do detailů. To by trvalo příliš dlouho. Rád bych pouze řekl jednu věc, paní zpravodajce. Já souhlasím s tou filozofií, kterou ona ne, eh, zastává. Je třeba se podívat, jak vypadá situace v členských státech, nejdříve mít dobrý přehled a pak mít návrh, který bude dostatečně flexibilní pro to, aby ho vše, mohli vše, všechny členské státy dobře akceptovat. To je, myslím, správné, ale problém spočívá v tom, že já mám pocit, že paní zpravodajka nevždy sleduje svou vlastní filozofii. Dva příklady. První, harmonizace rodičovské dovolené Původní návrh tady navrhuje individuální právo eh, na to otcovskou rovinou minimálně 10 dní. Paní zpravodajka chce alespoň 12 dní, což je nerealistické, neboť v mnoha členských státech eh, eh, jsou velice vzdáleni toho minima 10 dnů. Takže bychom tam měli mít něco rozumného a ne mít tam hned 12 dnů. Já si myslím, že to je příliš. Co se týče Opět ta původní návrh rodičovská doba na minimálně 4 měsíce a tady to chceme prodlužovat na 6 měsíců a v jistých případech dokonce e, na více měsíců. Myslím si, že nemá smysl se dívat na to, jak to vypadá členský státech, když si to nejdříve zjistíme, ale pak to vůbec nezohledníme, když pak tady na evropské úrovni stanovíme cíly, které jsou příliš ambiciozní. To není, myslím, dobré. Nemůžeme takto nutit členské státy, aby prostě najednou všechno změnili. Hm, takže ve stejném duchu filozofie paní zpravodajky jsem předložil návrh 153, kde navrhuji, abychom tak trochu odlehčili článek 13, který se věnuje sankcím. Já si myslím, že Můžeme chtít, aby členské státy tam měly sankce pro případ porušení práv, které zajišťujeme, ale nemá ale smysl tady vyčítat, udělat nějaký výčet všech možných sankcí, které se mají přijímat. I zde bychom měli členským státům poslychnout flexibilitu, aby oni sami si mohli nastavit sankce tak, jak to budou pokládat za vhodné. Děkuji a nyní má slovo pan Maríňo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zcela stručně dvě poznámky k této věci. Nejdříve bych samozřejmě rád eh, poblahopřál paní zpravodajce za práci, kterou odvedla, za ten entuziasmus, se kterým se zmocnila tohoto úkolu a chci říci, že jsme ochotni s ní spolupracovat na všem, co by mohlo přispět k zlepšení jejího textu. První otázka, kterou bych tady rád nadnesl, se týká nerovnosti mezi zeměmi, eh, členskými zeměmi Evropské unie. Vy se tady snažíte sladěvat režimy, ehm, které se eh, mají velký dopad i na ekonomiku, mezi zeměmi jako je Finsko, Německo, Rakousko, Bulharsko, Kypr. Ale my přeci musíme brát ohled na specifika ekonomiky jednotlivých zemích a stupeň ekonomického a sociálního rozvoje každé jednotlivé země. Je přeci zřejmé, že všechny zem, osoby samozřejmě mají důstojnost a soubor základních práv, která jim náleží. Ovšem, současně je třeba hledět na reálné možnosti ekonomiky té či oné konkrétní členské země a na ty náklady v sociální oblasti, ke kterým to povede. Například v mé zemi, zejména aktuální vláda, eh, se snaží zavádět určitá eh, sociální prospešné záležitosti, které ovšem musí nějak financovat, takže zase navyšuje daně. Eh, daně z příjmu. Takže oni se snaží na jedné straně tedy něco dávat pracujícím, ale ostatním pracujícím ten stát to odebírá. A někdy já v tom nevidím vůbec žádnou logiku, je to spíše z jakých volebních důvodů, kvůli voličům. A sociální náklady tedy vždy musí někdo zaplatit a v ideálním případě by to měla být ekonomika, která se rozvíjí a proto si to stát může dovolit. A proto musím říci, že Eh, toto všechno jsou dobré věci, ale vždy musíme se dívat na ten stupeň ekonomického rozvoje země, abychom zaváděli tyto záležitosti rozumně v souladu s tím, jak narůstá HDP. Evropská unie přece nemůže nutit Kypru, Bulharsku a dokonce i Portugalsku nějaké modely sociálních práv, které přenese z Finska, z eh, Rakouska či z Německa, neboť prostě ten stupeň ekonomického rozvoje je úplně jiný v Portugalsku, v Bulharsku, na Kypru než ve Finsku. Proto tako politika by vždy měla být dělána eh, ve spolupráci s členskými státy, s jejich orgány. A nemůžeme tady se zhora se snažit jim nějak vnucovat nějaké univerzální humanitní vize. To není možné. Samozřejmě musíme rovně přistupovat tam, v těch oblastech, kde jsou si členské státy rovné, a pak dělat rozdíly tam, kde mezi státy rozdíly jsou. Já s takým jsem přednožil několik pozměňovacích návrhů, pan předseda to zmiňoval, týká se to někdy i jazykové, lingvistické oblasti. Ale já jsem proč nehovořím o pracujících a o zaměstnancích? Já hovořím o zaměstnancích, protože ty jsou zaměstnaní v nějakém podniku, mají nějakého šéfa, ředitele, musí se tedy něčemu podřizovat, nějakému řádu. A samozřejmě pracující, pracovníci to jsou všichni, kteří pracují, to je ten ředitel podniku, všichni osvč, zaměstnanec, to jsou všichni pracovníci. Já jsem ale nechtěl to nějak ten pojem pracovník ideologicky omezovat. U nás to tak trochu evokuje jistou marxistickou logiku a proto já hovořím o těch zaměstnancích, kteří prostě jsou závislí na tom svém podniku, na tom svém platu, který, do, které, který dostanou koncem měsíce. O těch tady hovoříme. Nehovoříme o OSVČ, protože to jsou lidé nezávislí, kteří si prostě vytváří svůj vlastní pracovní režim. Já například jsem byl dlouhá leta advokátem v Portugalsku. Měl jsem prostě úplně jiný systém, sám jsem si všechno platil, veškeré sociální náklady, důchodové pojištění a tak dále. Bylo to má volba, jak si to přesně nastavíme. Tuto možnost zaměstnanec nemá. Takže ta otázka ano, souvisí s lingvistikou, ale také s politikou. Tady bychom neměli směšovat pojmy, které jsou rozdílné a mají rozdílný význam. Pracující, pracovní zaměstnanec. Proto já hovořím o zaměstnanci. Zaměstnanec je závislý na nějakém podniku, který mu platí který mu platí plat a který také za něj platí státu velké sociální odvody. Já jsem to takto tedy zvolil záměrně, Chtěl jsem to tímto způsobem odlišit. Děkuji. Merci à vous, madame. Děkuji mnohokrát. Nyní paní Hautala, chcete zareagovat? Velice krátce. Nejprve, pane Marino Timpo, já myslím, že to vám starosti dělat nemusí, protože tyto politiky se vytvářejí s členskými státy a Evropský parlament je spoluzákonodárce. Tato politika se vytváří s členskými státy a Evropský parlament zde stál v popředí a sledoval, jak se společnost vyvíjí. Teď přišel čas, abychom se pokusili zapojit i otce, muže, do péče. Druhá věc, kterou jsem chtěla říct, ano, jistě, zaměstnanost stoupne. Na základě této politiky vzniknou ekonomické příležitosti, ekonomický růst a příjmy zdaní. A to se částečně potom všechno vyrovná. Rapidement aussi. Merci. Euh, Stručně. Já jsem tady chtěla upozornit na problém, který prostě existuje v mé zemi. Například aktuální vláda Hned jak se chopila moci, tak omysila pracovní dobu eh, ve veřejném sektoru na 35 hodin týdně a zároveň zvýšila daně. Zváž, zvýšila obrovským způsobem daně například na paliva, pohonné hmoty, takže u nás třeba lidé, kteří jezdí do práce autem, tak prostě za liter benzínu v podstatě platí dvakrát více než dříve. Takže to je podle mě chybná eh, politika, tady zmíž, snížit pracovní dobu ze 40 eh, hodin týdně na 35 pouze ve veřejném sektoru, protože v soukromém k tomu nedošlo. A zároveň navýšit daně. No to je naprosto špatná politika. Tady se vlastně <laughs> někdo slaví a dě, pořádá oslavy za peníze jiných lidí. To není správné. To je určitá typ typ násilí, které, ale někdy se to právě ospravedlňuje takovýmto typem, typem jaksi diskusí, které zde vedeme a já pouze upozorním na to, že nesmíme směšovat různé věci dohromady. Předseda, děkuji, přeje si vyjádřit eh, komise. Um, ano, mnohokrát děkuji. Pro nás bylo velice zajímavé vyslechnout si tuto diskuzi. A jsme opravdu rádi, že se v zásadě můžete shodnout, zejména pokud je o cíle návrhu. Upřesnila bych jen určité drobnosti. Konkrétně jde o otázku samost- eh, osob samostatně výdělečně činných. Chtěla bych poukázat na to, že Ustanovení směrnice se vztahují na všechny pracovníky, kteří mají pracovní smlouvu nebo pracovní vztah. To zahrnuje pracovníky na částečný úvazek, na pevnou dobu, na pracovní smlouvu nebo ty, kteří mají pracovní vztah s nějakou agenturou, ale nezahrnuje to nezaměstnané osoby, protože ty nemají pracovní smlouvu nebo pracovně právní vztahy. Znamená to, že to nezahrnuje osoby skutečně samostatně výdělečně činné. Pokud je to jenom na oko, bude se to rozhodovat případ od případu u soudu, ale směrnice v současné podobě nezahrnuje skutečně samostatně výdělečně činné osoby. A je to v důsledku definice pracovníka ve smyslu smlouvy a také tak, jak to vymezil Evropský soudní dvůr. A také proto, že v EU nemáme definici OSVČ. To bylo to jenom na upřesnění. Já nevím, jestli vám to pomůže v diskuzi o definici pracovníka. A ještě bych dodala jednu drobnost. Ta se týká rodičovské dovolené. Zaznělo několik argumentů o prodloužení rodičovské dovolené pro určité kategorie pracovníků my chápeme, z čeho to vychází, ale chceme poukázat na to, že cílem této iniciativy je navýšit účast žen na trhu práce. A proto směrnice v současné podobě nepředpokládá další délku pro samoživitelky nebo rodiče s postižením nebo rodiče dětí s postižením a podobně. Protože to by znamenalo, že žena bude delší dobu mimo trh práce. Chceme také upozornit, že toto je směrnice, je to minimální standard. A nic nestojí v cestě právům členských států v případě nutnosti poskytnout další dovolenou. Totež platí třeba pro dovolenou pro pečovatele, pokud máte pocit, že by to mělo být delší. My to vidíme v kombinaci s flexibilním pracovním uspořádáním. To znamená, že ta dovolená pro pečovatele by byla minimální, také aby se odlehčilo zaměstnavatelům, ale je třeba najít nějaký způsob, jak zajistit takovou péči a možná také pro přizpůsobení pracovní doby, aby ta péče fungovala. Já myslím, že celá ta péče bude záviset eh, na konkrétních případech. Těch pět dnů, jak to navrhujeme teď, asi stačit nebude, ale byl by to jakýsi způsob, jak zajistit péči a pak zřejmě v eh, kombinaci s flexibilní pracovní dobou to možná bude způsob, jak řešit tyto potřeby v průběhu celého života. A představa byla taková, že by si to brali všichni pracovníci, ne nezbytně jenom ženy. Nemuseli by se i v pozdějších fázích života starat jenom ženy. Děkuji vám mnohokrát a možná ještě stručný závěr od paní Bergeron. Jinak pozměňovací návrhy jsou do 27. února v poledne. Paní Bergeron, já se vracím k poslednímu větě komise. Skutečně, tento text má zejména podpořit návrat žen na trh práce ale myslím, že text je ještě nad to. Je to téměř filozofický, antropologický text. Neboť eh, že muži v podstatě až dodnes eh, měli hlavní úkol, že fungovali zejména mimo, mimo rodinu, a žena se starala o rodinu a tady se snažíme měnit celou tuto perspektivu, vizi společnosti, taková, jaká by měla mít. Chceme mít rovnoprávně rozdělení veškerých úkolů eh, v rodině mezi mužem a ženou. A samozřejmě k tomu přispívá povinná dovolená rodičovka pro muže. Eh, to je, myslím, zásadní věc a přispěje to k posílení role mužů v rodině, také při výchově dětí. A myslím si, že to prodloužit do 13-14 let. Proč? Já si myslím, že ten věk adolescence, těch teenagerů je velice důležitý pro děti, jsou velice křehké v této době. Proto si myslím, že bylo vhodné to prodloužit. Neboť tento moment, to období dospívání dětí je velice důležité. děti jsou velice zranitelné v tomto období. A pokud by tady rodiče mohli pomoci svým dětem, které třeba mají nějaký problém tím, že si budou moci vzít dovolenou, tak si myslím, by to bylo velmi prospěšně. A stále ještě konstatuji, že Německo nedává vůbec, že ani jeden den té otcovské dovolené. A nemá pocit, že by bylo Německo v obtížné ekonomické situaci. A zároveň v Portugalsku vidím, pane Maríňo, že vy tady máme té 20 dnů. Takže to není pouze záležitost ekonomiky a jeho rozvoje to je i rovnost či nerovnost určitých filozofií, které převládají v tom, jaká má být ve společnosti a v představě o ní. Takže děkuji, já se omlouvám, tu pozměňovací lhůtu pro pozměňovací návrhy, to se netýkalo našeho bodu. A týkalo se to jiného bodu, paní Beržeron ke kterému nyní přejdeme, a to je tisk 3D, slova paní Beržera. Omlouvám se, měla jsem pocit, že to bylo, ve, že to bylo, že to mělo být v jinou dobu. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, eh, tisk 3D, vy jste, jsme o tom hovořili již během minulé schůze, mě to velice eh, zajímá, já jsem se o to velmi zajímala, eh, setkali jsme se s velice zajímavými osobnostmi. Eh, a myslím si, že 3D má skutečnou budoucnost. Jsou tady důležité etické, právně, ekonomické aspekty. Eh, někteří z vás měli možnost navštívit podnik Materialis v Lovani. Já jsem tam bohužel nemohla mm, jet, ale viděla jsem jiné podniky tohoto typu. Vy jste tam navštívili ten podnik před několika týdny. Je to špičkový podnik v oblasti v inovací a výroby e, objektů v 3D. Doufám, že se vám ta návštěva líbila, že vám připadala zajímavá. Bohužel ne všichni to, mm, tam mohli odjet z důvodu toho, že se to plánovalo na poslední chvíli. A pokud by někdo si přál navštívit tento podnik, tak já ráda novou návštěvu zorganizuji. E, co se týče návrhu zprávy, já tam nejdříve schrnuji současnou situaci. Jistý počet eh, záležitostí jsem tam nemohla uvést, důvod toho, že je tam omezení obsahu textu. Víme, že tady máme mm, velké omezení počtu slov ale já doufám, že se nám text podaří obohatit prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Zejména mi tady jde o vysledovatelnost objektů, které byly vytvořeny tiskem 3T, tak abychom mohli bojovat proti padělání a chránit autorská práva. Pak jsou tady různé technické a právní možnosti pro to, abychom eh, eh, dokázali zabránit nelegální reprodukci chráněných produktů. Já tady nebudu opakovat obsah své zprávy, zprávy. Eh, já jsem pouze uvedu, že jsem zahrnula mnoho z vašich podnětů z minulé schůze. Eh, záležitost etiky a tisku 3D v oblasti medicíny je důležitá, tady mám na mysli protézy, pak je tady bezpečnostní otázka, výroba zbraní, nebezpečné látky a kontroly, které budou nutné. Ale pak jsou tady ekonomické výhody, ekologické výhody. Vše toto nám může přinést budoucnost tisk 3D. Ale Milí kolegové, neznepokojte se tím. Momentálně 3D vůbec žádné problémy eh, jak si nevytváří, v současné době to není problematické. Spíše je důležité se zamyslet nad tím problémem s ohledem na budoucnost, podívat se na možné dopady právě v oblasti autorských práv, ale také občanskoprávní odpovědnosti. To celé samozřejmě eh, souvisí s otázkou eh, i mm, ochrany duševního vlastnictví, ale také umělé inteligence. Nejde nám o to, abychom tady vytvářeli další a další zákonný text, který bude upravovat um, tuto novou oblast. Spíš se chci podívat na to, jak vypadá již současná současná legislativa a jak by bylo možné ji přizpůsobit specifiku tohoto nového fenoménu. Děkuji vám mnohokrát. Merci beaucoup. Děkuji. Děkuji za eh, toto eh, stručné předběžné představení zprávy. A nyní má slovo pan Grandis. Presidente, gracias, señora. No, dě, děkuji. Děkuji, paní zpravodajko, za vaši úvodní prezentaci a jak jste představila obecnou myšlenku a jak jste ji zdůvodnila. Několik obecných poznámek ode mě. Chci zdůraznit na některé, riziko, některé rizikové aspekty, ale i potenciál a příležitosti nabízené touto technologií. 3D technologie, eh, dámy a pánové, není eh, science fiction, Je to realita. Buď se k ní postavíme teď, anebo nám ujede vlak. Je tady problém kopírování eh, chráněných předmětů. 3D je inovativní technologie, která nabízí mnoho výhod, snížení nákladů, lepší design, možnost tvorby prototypů. Těch výhod je mnoho. Eh, komise již eh, považuje 3D tisk za eh, velký výdobytek v oblasti inovací i pro malé a střední podniky. A z 3D tisku ale vyplývá i řada otázek. Bude možné využít stávající právní základ pro kontrolu a regulaci této technologie. Existuje dost pojistek pro lidi, kteří pracují v tomto odvětví, nebo bude zapotřebí eh, nastavit nový právní rámec, který by tuto technologii pokryl. A tady je třeba eh, se zamyslet i na otázkách občanské odpovědnosti. A to je jenom jedna otázka z řady dalších. Eh, o kterých musíme v souvislosti s touto novou technologií uvažovat. Ať už budou odpovědi jakékoliv, je potřeba si uvědomit, že se jedná o kontinuální proces v proměňujícím se oboru. Musíme vzít v úvahu celou složitost tohoto oboru, když budeme o těchto otázkách přemýšlet. Eh, online platformy pro 3D tisk představují velice malou část tohoto odvětví, ale je pravděpodobné, že tato služba se bude rozšiřovat a my nechceme brzdit inovace anebo trestat ty, kteří vyvíjejí nové technologie. Potřebujeme horizontální nařízení, které bude platit obecně v oblasti patentů a chráněných průmyslových vzorů. Komise tedy musí vzít v úvahu veškeré aspekty duševního vlastnictví a veškerá odvětví, která zde připadají v úvahu. Autorské právo chrání práva autorů a návrhářů. Je trestné kopírovat původní průmyslový vzor a Podaří se nám chránit autorské právo v rámci stávajících předpisů autorského práva? Někteří tvrdí, že stávající právní úprava stačí na ochranu průmyslových vzorů a stačí na ochranu autorského práva. Eh, jak ale naložit eh, s předmětem, který byl navržen jednou osobou, jiná osoba provedla digitální remastering a třetí osoba ji vytiskla. Kdo bude legitimním majitelem takového předmětu? Je to návrhář toho předmětu, anebo autor modelu, anebo jde o spoluautory téhož předmětu a pakliže tento předmět je chráněn patentem, jak e, toto interpretovat? Budou oba dva spoluautoři chráněni, patentovat a jaký typ ochrany bychom měli poskytnout lidem, kteří využívají 3D tisk? budeme trestat osobu, která vytiskne předmět, a nebo budeme trestat osobu, která sdílí digitální soubor obsahující informace o předmětu, který byl skopírován anebo skopírován být může, a za druhé. A toto bylo správně eh, poukázáno jako důležité téma občanská odpovědnost. Je potřeba zkontrolovat eh, stávající legislativu, jestli eh, stačí na toto odvětví je potřeba definovat občanskou odpovědnost v tomto směru. Musíme mít zcela jasná pravidla, tak abychom rozdílili jakékoliv nejistoty a zmatky o e, odpovědnosti. Kdo tedy odpovídá? Osoba, která vytvořila program nebo digitální soubor a nebo osoba, která vydala příkaz k tisku na 3D e, tiskárně. Musíme také vzít v úvahu potenciální riziko duplikace nebo dublování eh, norem a pravidel. Digitální soubory lze také dále měnit, modifikovat, eh, adaptovat. Máte-li zdrojový kód, ten mohou další vylepšovat, adaptovat, měnit. To znamená, že vzniká řada otázek v souvislosti s 3D technologií. Jakmile lépe a důkladněji pochopíme tuto fascinující technologii, snad se nám podaří plně pochopit její důsledky. Musíme provést důkladnou analýzu ekonomiky a jak se tato technologie promítne do našeho každodenního života. To jsou tedy úvahy, dámy a pánové, které vám chci nabídnout a teď musíme vést dialog, debatu a spolupracovat s komisí při přípravě textu který pomůže napravit některé ty problémy, které již existují, pokud máme ještě čas. Děkuji. Pan Lebreton. Pan Lebreton? Děkuji, vážený pane předsedo. Technologie tisku 3D je fascinující. Já chápu, že to je tím fascinována i naše paní zpravodajka. Ovšem, my bychom zprávu, neměli bychom k ní přistupovat jako nějakému objektu studia, ale spíše na základě těch návrhů, které předložili. Já, abych řekl pravdu, já vůbec nevím, k čemu ta zpráva slouží. Jaké jsou právní problémy, které se bojí s touto novou technologií tisku 3D? Asi ta první věc, to je problém ochrany duševního vlastnictví. Ovšem, paní zpravodajka řekla, že hlavní orgán v této oblasti ve Francii říká, že tisk 3D momentálně vůbec nevede k masivnímu porušování autorských práv. Takže tady vůbec není nějaká naléhavá situace, že bychom museli jednat či to řešit. A navíc ještě se zdá, že komise začíná tady se touto otázkou zabývat a paní zpravodajka o tom také hovořila. Další problém, který eh, by to mohlo vyvolat, je problém o odpovědnosti občanskoprávní odpovědnosti. Zde ovšem máme směrnici, která již existuje a paní zpravodajka sama potrhuje, že by bylo možné toto aplikovat i na technologii tisku 3D. Tedy Evropská komise již Eh, to začala řešit eh, a v podstatě by možná stačilo pouze upřesnit stávající úpravu. Třetí právní problém je problém občanskoprávní odpovědnosti obecně. Ovšem tady v každém členském státu již to právně upraveno je občanskoprávní odpovědnost No a opět by se to mělo tedy nějakým způsobem vztáhnout i na tisk 3D, proto stále ještě nechápu Je návrh, který je v bodě 10, že by měla komise zvážit vytvoření režimu občanskoprávní odpovědnosti, který by se specificky věnoval těmto otázkám. Já tedy mám pocit, že zpráva k ničemu není, protože si se říká, snaží se o sobě tvrdit, že Eh, tady nadnáší s tou reflexi, úvahu o právních problémech, ale vždyť to se nic děje. Komise se tomu již věnuje. Zdá se, že paní reporterka je v zpravodajka je vedena jakousi federalistickou inspirací ve svém textu. Je, je skutečně fascinována tou novou technologií a tady se snaží uh, nutit evropského zákonodáce, aby pronikl do oblasti všeobecné občanskoprávní odpovědnosti členských států. A to se mi nelíbí, to je, myslím, enormní útok na, na členské státy. Takže pokud chceme mít takovou top zprávu, tak by nám paní zpravodajka měla ospravedlnit. V čem je ta problematika přeshraniční? Protože já mám pocit, že to je národní problematika. Děkuji paní Delvo, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych začít eh, tím, že poděkuji Joel Bergeron, že se chopila iniciativy a převzala tuto zprávu, neboť eh, fenomén 3D je velice důležitý, všichni o tom hovoří a proto si myslím, že je dobré a normální, že se eh, této věci věnujeme, že tady uvažujeme o možných důsledcích eh, eh, toho, že by se tedy tato technologie všeobecně rozšířila. A děkuji mnohokrát, že jste zorganizovala tu návštěvu Lovaněm té firmy. Tam jsme se mohli zkusně seznámit jsou eh, technologií, co je možné, co možné není, neboť okolo tisku 3D panuje také mnoho fám a falešních představ. Já osobně jsem se vrátila z návštěvy se stejným závěrem jako paní zpravodajka, že tady momentálně není nějaká naléhavá situace, nemusíme naléhavě vytvářet novou legislativu, ale důležité je, abychom sledovali ten vývoj a mm, nestráceli s očí tu budoucí, eh, tu, ten budoucí vývoj této technologie. Já jsem to pochopila tak, že tisk 3D je eh, zajímavý pro vý, eh, výrobu prototypu, ale není to zajímavé pro nějakou masivní produkci, nebo je to velmi drahé, alespoň momentálně. Tato návštěva mne velmi obohatila. A já si myslím, že naše paní zpravodajka velice dobře identifikovala dvě důležitá témata, která bychom si měli hlídat. Jednak eh, veškerá ta tematika nelegální reprodukce, padělání, což není žádné nové téma, to je téma, se kterým se zabýváme již dlouhou dobu. Ale je tady nová technologie, která vstupuje do tohoto starého tématu, která možná až bude výkonnější, tak eh, by mohla vést k jistým problémům a proto bychom si měli již nyní zvážit, jak v této oblasti padělání zabraňovat. A samozřejmě problematika autorských práv, ta se s tím rovněž pojí. A pak, a na tom se myslím všichni shodneme, to je bezpečnost uživatelů, takže odpovědnost, ochrana spotřebitelů a výrobců. Já si myslím, že ve zprávě bychom měli odlišovat mezi komerčním a soukromým využitím. neboť pro komerční užití tady té otázky odpovědnosti jsou jasné, tady je odpovědný výrobce, ovšem soukromé užití, to je moje vlastní odpovědnost, pokud něco takového používám, pokud vyrobím nějakou věc, která není v pořádku. A proto by bylo vhodné, abychom se podívali na stávající právní rámec copyrights pro eh, tiskány 2D, podívat se na ta opatření, na ta kritéria, která se již aplikují pro a podívat se na to, jak by se to mohlo přizpůsobit tisku 3D. Autorská práva. Uh, uh to je stejná otázka, jak chránit práva autorů. Budeme mít nějaký společný seznam, to momentálně neexistuje, jak nadefinovat například umělecká díla. Nemáme žádná společná evropská kritérie. To všechno jsou věci, které se budou muset nějak dopracovat. A dále otázka, kterou si kladu, ta se týká bezpečnosti a soukromého využití těch tiskáren pro lidi, kteří jsou doma, mají tu tiskárnu a na internetové platformě si něco stáhnou pak to chtějí vytisknout. Mohli bychom vytvořit nějakou bezpečnostní značku, aby nebylo možné kopírovat cokoliv z nějaké webové stránky, abychom měli určitou záruku bezpečnosti a kvality. To by, myslím, mohlo zlepšit ochranu soukromých uživatelů. Myslím si, že komerční uživatele, eh, tam je celá jiná situace, tam jsou povinnosti, je to upraveno. V tom problém nevidím. Ta obava, že by někdo mohl vyprodukovat nebezpečné předměty, to je, myslím, legitimní obava. Ale upřímně já nevím, jak, na to, jak to vyřešit. To je prostě velice znepokojivé téma ale eh, přesto si myslím, že navzdory našim obavám bychom neměli podceňovat ten užitek tisku 3D. Je to fascinující technologie, která otevírá nové perspektivy pro naše členské země, proto abychom eh, si stáhli zpět jistý typ výroby do našich členských států Možná tady vytvoříme novou, nové typy klientů tím, že budou produkci být produkty více individualizované. To je obrovský potenciál pro naši ekonomiku. A mělo by to mít velice dobrý efekt také na trh práce v EU. No, v tomto ohledu si myslím, že to je téma, která nás jen tak neopustí a já jsem ráda, jsem potěšena, že mohu přispět do vypracování tohoto textu, možná ani ne vylepšení, spím s tím objasněním, um, aby tedy ten text, návrh byl ještě lepší. Děkuji. Ano, je to tak. Měli bychom se vyhnout pokušení mluvit o dalších dimenzích 3D tisku, kromě té právní, kromě právních problémů, pokud nějaké jsou. Tady bych mohl souhlasit spíš panem Lebretonem. Ty problémy, kterým se můžeme věnovat, jsou poměrně omezené, ale když zjistíme, že právních problémů je pouze omezený počet, už to samo o sobě má určitou hodnotu. Pan Marino Pintu Obrigado. Due. Děkuji. Dvě stručné poznámky. Ta první. Chci upozornit na to, co tady řekl kolega Luis de Grandes. Eh, Bylo to, myslím, velice dobré, to, co řekl. Měli bychom to budoucnu zohlodit eh, s ohledem na tento technologický pokrok. Druhá poznámka. To je otázka určité terminologické přísnosti slov. Já jsem byl jedním z těch eh, z mála poslanců, kteří navštívili ten podnik eh, tisku 3D. A skutečně mi to překvapilo, to vůbec žádný tisk 3D není. Je to spíš výroba určitých eh, produktů, čehokoliv chcete. Takže on to tisk není v podstatě. Možná tedy tady bychom měli si ujasnit, že to žádný tisk není. Protože pokud bych měla takový nějaký utiskáno, takových strojů, tak bych mohla vešk- udělat veškeré objekty, které chci mít, pouze když bych měla odpovídající software. Ale to by skutečně pak vedlo k určitým důsledkům, které budou důležité i pro budoucnosti. Ale proč vlastně jsme měli tu misi? Chtěli jsme se přesně seznámit s tou technologií, abychom mohli vlastně již nyní eh, jak si mít jakousi prevenci, abychom věděli, co možná může přijít, abychom dokázali předvídat, jak by se mohla tato technologie zneužívat. A nyní eh, si uvědomme, že tady by někdo si skutečně mohl v plastu vytisknout nějakou pistoli, která by potom na letišti prošla kontrolou, protože to bude z plastu, ale ta zbraň je schopná někoho zabít, takže takový člověk by potom mohl eh, takovou plastovou pistoli někoho zabít. Já už jsem to viděl v nějakém italském filmu o mafii. Skutečně je možné si něco takového vytisknout a takováto pistole vystřelí dvakrát, to stačí. Stačí to proto, abyste někoho zabili. Takže já Eh, doufám, že takovéto důsledky to mít nebude, ale my jako právníci bychom měli předvídat takové možné problémy a měli bychom je, zvažovat již nyní. Já jsem eh, tady to takto ukončím, že kolega de Grandes to, myslím, vysvětlil velice dobře a podrobně. Yes, it would be really valuable to limit. Ano, skutečně by bylo dobré, kdybychom se omezili na právní záležitosti. Pan Anderson? Děkuji. Na úvod bych chtěl poděkovat zpravodajce za odvedenou práci. Je to fascinující téma. 3D tisk není technologií budoucnosti. Už je to rozšířená věc od 80. let a teď jsme ve fázi, kdy se to může ještě víc zařadit do hlavního proudu. Už se o tom učí ve školách. Třeba ve východní části Švédska na jedné střední škole. Mimochodem, to je moc pěkné město. A slibuje, že bude možné účinněji vyvíjet prototypy, ušetří energii ve výrobě a můžeme ušetřit hodně energie a hodně peněz, když usnadníme opravy, když se budou vyrábět součástky. A už se to využívá také k eh, uměleckému vyjádření ze strany umělců. Na této zprávě se nám může líbit řada věcí, ale musíme být opravdu opatrní, abychom tuto velice slibnou technologii nezadusili. Některé problémy je potřeba řešit, ale nesmíme je řešit tak, abychom poškodili inovace a celý tento nově vznikající sektor. Já myslím, že lidé, kteří z toho mají obavy, by měli mít obavy z některých aspektů této zprávy. Některé aspekty této zprávy jsou výborné a myslím, že z toho může vzniknout skvělá zpráva, ale jsou tam věci, které je třeba pořešit. Začneme lingvistickou záležitostí, která mohla být důsledkem toho, že zpráva byla přeložena do angličtiny. A týká se to bodu I, protože nejenom, ne všechno, všech, veškerý tisk je nezákonný. Ne všechny sektory využívají padělané produkty. Já myslím, že musíme tu formulaci trošku upravit, protože podle mě to nebylo záměrem této zprávy. A také si myslím, že tady chybí odkazy na 2D tisk, který už máme, tento sektor už máme. Už máme kopírovací přístroje, které jsou výborné, už máme tiskárny a některé z nich jsou nesmírně dobré. Už teď máme právní režimy, které tyto problémy řeší. Nemáme globální systém dozoru, který lidem brání v tom, aby něco kopírovali na kopírovacím přístroji, pokud je to někde chráněno autorským právem ve světě. A myslím, že to ani nepotřebujeme. Mám ještě konkrétnější příklady, protože mám pocit, že některé podněty z debaty o stahování z internetu třeba hudby nebo videa se dostaly i do této zprávy. A já myslím, že modelem by spíš měl být 2D tisk. Třeba ta myšlenka, že by bylo možné zavést právní limit na počet kopií 3D objektů, které si pořídí soukromá osoba, to mi připadá... To je taková panořina skřínka, taková myšlenka. To, že bychom měli mít daň z 3D tisku, abychom vynahradili poškození eh, případných vlastníků nebo držitelů autorských práv, já myslím, že bychom neměli mít dáň z každého použití 3D tiskárny. Já myslím, že to je špatný nápad. A pokud máme problém s výrazem limit, já myslím, že toto je výborné místo, kde tu zprávu můžeme zkrátit. jsou tady velice zajímavé obavy ve vztahu k odpovědnosti. Naprosto souhlasím s tím, že musíme být proaktivní. A jednat tím, než vznikne problém s produkcí zbraní prostřednictvím 3D tisku. Podle mě to teď velký problém není, ale jeden z účelů této diskuze je to, aby z toho nikdy nevznikl do budoucna velký problém. Já myslím, že nemusíme mít obavy, ale musíme být proaktivní. A možná jste pochopili, že uvažuji, že připravím pozměňovací návrhy k této zprávě. Velice se těším na diskuzi a myslím si, že z této zprávy může být skutečně dobrá zpráva, která nás všechny posune dopředu. Mnohokrát děkuji. Přeje si vzít si slovo komise? Mnohokrát děkuji. Především chceme poděkovat za informativní zprávu a za dnešní zajímavou diskuzi. Rádi vidíme, že se tomuto tématu natolik věnujete. Pro nás je to téma důležité. A tady mluvím eh, za ty, kteří se u nás věnují duševnímu vlastnictví. My souhlasíme s tím závěrem, který zpráva předkládá a jsme připraveni něco s tím dělat. Uznáváme, jak už zmínila zpravodajka, že je tady určitá nejistota, pokud je o to, jestli stávající rámec pro ochranu práv k duševnímu vlastnictví skutečně ošetřuje 3D tisk a jestli jsou tam ty prvky nezbytné pro použití této technologie. Proto jsme se rozhodli, že zadáme studii, abychom schromáždili důkazy o tom, jestli je nebo není nutná změna stávajících předpisů, abychom zohlednili tuto technologii. Práce na studii začne v březnu a pokud všechno bude probíhat podle plánu, zpráva by měla být hotová v říjnu. Také jsme velice rádi slyšeli, že se mluvilo o posílení pozitivní dimenze 3D tisku a těch možností, které to přináší uživatelům. Máme za to, že jedna z věcí, na které by se naše studium měl zaměřit, je to, jak mohou takové režimy eh, stimulovat rozvoj 3D technologie a jak tuto technologii dostat k uživatelům co nejúčinněji. A zvážíme proto systémy nebo eh, programy licencí, technologii, soubory CAD, aby to bylo snadno dostupné, aby to bylo také bezpečné pro uživatele. Také bylo pro mě zajímavé, že zpravodajka zmínila vysledovatelnost produktů. Tím se také hodně zabýváme. Myslíme si, že systém track and trace, stejně tak technologie pro identifikaci jsou velice důležité i pro 3D tisk. Mnohokrát děkuji a se zájmem budeme sledovat vaši práci na této zprávě. Děkuji. Děkujeme. Paní Beržero. chcete si ještě jednou vzít slovo? Ano, pouze na, na chviličku, pouze bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli do debaty, každý má svůj vlastní problém, je citlivý na určitou problematiku, to je výborné, pan de Grandes, velmi si cením jeho vystoupení, hovořil tady o tom, že ta nová technologie vyvolává velký zájem, já si myslím, že bude schopna zavést skutečnou revoluci do průmyslového světa, neboť umožní, eh, abychom u nás obnovili průmyslovou výrobu. Víme, že eh, pokud eh, si například se mám něco mm, porouchá, někde nějaká mm, cokoliv, nějaké malý plastový předmět, tak eh, vy mu ho tímto způsobem můžete hned nahradit. Ne? Zadáte si zakázku a někdo vám to vytiskne, takže to eh, není fantas, nějaké fantasma, nějaký přízrak, jak říkal pan Andersman. Existuje to již od 80. let, ale nyní se ta technologie velice rychle rozvíjí a povede to k velkým změnám výroby mnoha produktů. Je třeba jinak chránit autorská práva a pak je tady důležitá on vysledovatelnost. Neboť je tady mnoho různých typů produktů, vše je to na internetu, není jednoduché se v tom vyznat. E, samozřejmě nemůžeme zanedbat správní e, hlediska tuto problematiku pod záminkou, že problémy to ještě nepůsobí. Já si myslím, že je to specifická technologie a naše role zákonodárce abychom předvídali, právě předvídali, jaké možné problémy to sebou může přijít, přinést a nějakým způsobem to právními předpisy řešili. Já vím, že každý máme trochu jinou vizi, ale je to skutečný problém, na tom trvám. Mnohokrát děkuji. Připomněl bych, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů byla stanovena na 27. února v poledne. Můžeme tím tedy uzavřít tento bod a přejdeme na bod číslo 6, což je posouzení návrhu zprávy o kontrole uplatňování práva EU v roce 2016. A slovo dostává zpravodajka paní Jute Guteland. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva z vlastního podnětu je reakcí na kontrolu uplatňování práva EU za rok 2017 z 10. dubna 2017. Tato kontrola předkládá komplexní přehled o účinnosti a správnosti systému spravedlnosti ve všech členských státech, ale liší se to od ostatních eh, nebo předchozích verzí, a to v tom, že, to, že jde také o to, jestli mají zákazníci přístup ke spravedlnosti a jestli je možné uplatnit žaloby na podniky. Ukazuje také, jak dlouho trvají soudní řízení ve vztahu k přestupkům v oblasti praní špinavých peněz. Správný a účinný opravný prostředek a spravedlivý proces patří k základním předpokladům pro právní řád a demokracii. Nicméně, zkušenosti ukazují, že nepanuje dostatečná důvěra v systém spravedlnosti v členských státech. Míra vzájemné důvěry se liší v závislosti na řadě parametrů a mechanismů, které zajišťují právo žalobce a přístup ke spravedlnosti. A proto kontrola oplatňování práva EU je v tomto ohledu skutečně významná. Měli jsme jednu schůzku stínových zpravodajů těsně předtím, než byl můj návrh zveřejněn. Tato schůzka byla podle mě nesmírně užitečná a jsem opravdu ráda, že celkově e, se zprávě dostalo podpory. Ve svém návrhu zprávy vítám celkově kontrol uplatňování práva za rok 2017, nebo srovnávací přehled a také cíle a význam vysoké kvality justičních systémů v členských státech. Nicméně, aby byl možný komplexní přehled, chci také využít další informační zdroje, než je ten srovnávací přehled samotný. Jsou to třeba informace od Institutu pro právní reformu, Evropského institutu pro rovnost pohlaví, Rady Evropy a také z jednoho z vlastních oddělení útvarů politiky parlamentu. A navrhuji také, aby se posílilo hledisko pohlaví s tím, že se zdůrazní, že je potřeba intenzivnit a e, zefektivnit e, odbornou průpravu soudců tím, že se vylepší struktury z hlediska pohlaví. A je také naléhavě nutné řešit eh, nerovnováhu z hlediska zastoupení pohlaví a práv eh, různých příslušníků pohlaví. Máme také velké mezery mezi soudci, zvlášť u nejvyšších soudů, jak na národní, tak na evropské úrovni. Navrhuji, aby komise hodnocení za další rok zavedla další ukazatel pro přístup ke spravedlnosti pro komunitu LGBT, například, aby se zvážil přístup k právní pomoci, také délka řízení e, v případech diskriminace LGBT osob a také opatření, která se týkají třeba otočení důkazního břemene. V tomto ohledu je potřeba dále vyzývat komisi, aby zpracovala konkrétní ukazatele aby bylo možné zajistit základní hodnoty EU z hlediska dodržování základních práv a právního řádu. Členské státy by také měly investovat do dalšího využití nástrojů IKT v justičních systémech, aby byly přístupnější a srozumitelnější pro všechny občany Evropské unie, včetně těch, které mají jakoukoliv formu postižení. Také mám za to, že by bylo vhodné požádat komisi, aby zvážila kolektivní žaloby, možnost kolektivní žaloby v tom eh, <clears throat> srovnávacím přehledu za příští rok při srovnávání systému. Brzy na po této diskuzi bude mít Jury slyšení o kolektivních žalobách v EU a o situaci a dalším postupu s tím, že debata na toto téma je důležitou křižovatkou bylo by dobré, kdybychom si dělali přehled o stávajících systémech a postupech v členských státech, pokud je o cíle srovnávacího přehledu. Myslím si, že je důležité pokračovat eh, v úsilí řešit mezery v údajích, protože některé členské státy poskytují údaje pro určité kategorie eh, ve srovnávacím přehledu a proto navrhuji, abychom vyzvali členské státy, aby plně spolupracovali s komisí a poskytovali aktuální údaje. Ve svém návrhu také navrhuji, abychom vyzvali členské státy, aby více zvážili skutečnost, že silný nezávislý justiční systém spoléhá na jedné straně na nezasahování a na to, že vlády a politici nebudou na ně tlačit a na druhé straně na účinné záruky, které zajišťuje status a postavení soudců. Pro mě jako pro spravodajku je důležité, aby tato zpráva nebyla využita na to, že se, protože se na někoho bude ukazovat prstem a proto jsem se vyhnula tomu, abych jmenovala některé konkrétní členské státy v této zprávě. Pokud je o časový plán, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 6. březen. Pozměňovací návrhy se potom posoudí na dalším zasedání výboru 26. a 27. března a ve výboru Jury se předpokládá hlasování 24 dubna. Děkuji. Děkuji. Přeje se někdo vzít slovo? Paní Hautala? Ano, děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Guteland. Já myslím, že je velice důležité, že parlament pozorně sleduje srovnávací přehled o soudnictví a rozhodně vítám to, co navrhujete ve své zprávě. Řádné fungování systému soudnictví je také předpokladem pro podniky a pro ekonomiku a já myslím, že ty věci spolu souvisí. Jde také o dodržování lidských práv. To souvisí se vzkvětající ekonomikou a měli bychom to také zdůraznit v našem sousedství. A já jsem skutečně v pokušení předložit pozměňovací návrh v tom smyslu, že by se některé tyto postřehy rozšířily na země, které mají dohody o přidružení k EU a proto také povinnost transponovat řadu standardů, které se týkají kvalitních systémů soudnictví. Já myslím, že váš důraz na tu mezeru z hlediska zastoupení povlehí v profesi soudců je velice dobrý Měli bychom o těchto věcech dál mluvit, jak to navrhujete vy. Otázka přístupu ke spravedlnosti je nesmírně důležitá, protože samozřejmě jsou mezery v přístupu k právní pomoci. A to by měla být jedna z hlavních záležitostí, kterým bychom se měli věnovat, protože celá řada evropských občanů naráží na překážky, když se pokouší o přístup ke spravedlnosti a k právní pomoci zvlášť zranitelné osoby. A proto si myslím, že toto bychom mohli ve zprávě ještě posílit. Protože tato výroční zpráva komise se zaměřuje na komerční, občanské a administrativní právo. Možná bychom mohli zmínit konkrétní oblasti práva. Myslím, že by bylo velice zajímavé uvést tam třeba něco ke srovnání administrativního práva v členských státech. Možná, že bychom z toho mohli vyvodit důležité závěry i ze zprávy komise. Mohli bychom to dál nějak ošetřit. Takže zvažuji pár pozměňovacích návrhů. Já si myslím, že to je důležité. Musíme v tom pokračovat. A možná bych ještě zmínila odstavec 10. Tady zmiňujete postupy kolektivních žalob, kolektivní právní ochranu. To je nesmírně aktuální. Za okamžik eh, začne slyšení k otázce hromadných žalob a možná při tom srovnání za příští rok bychom mohli mít něco i k hromadným žalobám, k postupům kolektivních právních Eh, ochrany. Každopádně budeme sledovat návrh komise ve vztahu k kolektivní právní ochraně. Děkuji, pan Raděv. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, děkuji paní Kutelant za kvalitní zprávu. Zcela souhlasím s tím, že nezávislost je klíčovým prvkem nezávislého soudnictví. Je velice důležitá pro právní stát, pro spravedlivé rozsudky, pro důvěru občanů i podniků. Chci upozornit na dva body, eh, které podle mě je třeba změnit. Za prvé požadavek, aby komise se také zabývala hromadnými žalobami eh, ve své komparativní analýze pro příští rok. To se týká přístupnosti eh, hromadných žalob eh, v soudních systémech a já si nemyslím, že je možné takovéto informace ve většině členských států odfiltrovat a že bychom mohli získat reprezentativní údaje za celou EU. A Dále bod 12, který se týká přístupu eh, k soudnictví, ke spravedlnosti pro komunitu LGBTI. Co se týče eh, otázek po eh, sexuální orientaci občanů, to je diskriminující samo o sobě. O sobě. A existuje i nařízení, které zakazuje zpracování osobní údajů, osobních údajů, které se týkají sexuálního života nebo sexuální orientace osob. Nezapomínejme ani na to, že srovnávací údaje představují informace o fungování systému soudnictví a že by měly poskytnout eh, objektivní obrázek na základě statistik. Eh, pan Marino Pinto. Děkuji. Již jsem eh, to to tématu hovořila. Já bych ještě rád nadnesl jednu věc. Soudnictví, spravedlnost je velice důležitý statek. Proto příliš důležitý na to, abychom ho přenechali pouze soudcům a těm, kteří na soudech pracují. Spravedlnost je důležitá a je důležité, aby soudní systém dobře fungoval. Je to důležité pro podniky, pro ekonomiku jak to dobře zdůraznila kolegyně Haude Hautala, ale je to důležité zejména pro občany, pro občanství, pro ochranu občanských práv a hodnot a pro ochranu lidské důstojnosti a práv, které přímo vyplývají z této lidské důstojnosti. Já jsem si tím způsobem zanalizoval fungování různých soudních systémů v Evropské unii a vidím, že tam jsou vážné nedostatky v některých z nich. V Evropské unii jsou země, pro které spravedlnost je jaksi když se božství, je to něco skutečně, k čemu je náboženský přístup v mé zemi, vážený pane předsedo, drazí kolegové, pokud se osoba obrací na soud, na soudce, tak je to téměř stejně jako dříve, když se poddaný obracel na svého pána. Někdy je v podstatě jednodušší eh, mít možnost hovořit s eh, prezidentem republiky, než se soudcem na nějakém soudu. Tak to skutečně je. Pokud by například občan v době francouzské revoluce byl zmrazen a nyní bychom si ho zase rozmrazili, on by se vrátil do Lisabonu, do Portugalska, tak by zjistil, že se společnost změnila, jsou tam auta, televize, internet, ženy v minisukních, podpacích. Pro tohle by viděl, že se svět mění. Ale pokud bychom tohoto člověka odvedli do Lisabonu někam do soudního sálu, a on by tam byl účasten soudního řízení, tak by měl pocit, že je doma, že je ve svém čase, neboť se vůbec nic nezměnilo. Vypadá to tam stejně, e, všichni ty účastníci řízení jsou stejní, oblečení je stejné a i ty jejich projevy jsou v podstatě stejné. Soudnictví v mé země se prostě nevyvíjelo, nezměnilo se a nepřizpůsobilo se požadavkům rozvoje a moderní doby. U nás e, máme pocit, že v roce 74, když, když šlo, došlo k revoluci, eh, tak sice ženy máme soudkyně, ale pořád přetrvává pocit, že některé z nich jsou soudkyně pouze proto, že byly ženy, že, že to pro tam nějakou tu kvótu, ale eh, nefunguje to správným způsobem. Soudci se zorganizovali do odborových organizací. Máme tam tedy profesní organizace, které mají politickou agendu a snaží se ji velice dobře prosazovat, a, eh, a, tak aby pronikala je i do jejich každodenní práce. A to vše ve jménu právního státu a demokracie. A jiné země, například jako Polská a Maďarsko, tady demokratické vlády v těchto zemích se snaží dusit soudy a v jiných zemích, například ve Španělsku, máme situaci, že naopak soudy nastavují podmínky politické eh, oblasti, politických aktivit. Toto se děje proto, protože prostě ty soudní systémy nefungují správným způsobem a není tady adekvátní vnímání role soudů eh, na, ze strany demokratické společnosti. Já tedy upozorňuji a prosím, abychom toto zohlednili, abychom zohlednili, že prostě soudy a soudnictví to není jistý typ božství. Soudci jsou lidé jako my, mají určitá práva a měli bychom se pohybovat v rámci ústavních omezení, která mají. Na závěr, ten občanský rozměr je pro mě důležitý a potíže přístupu ke spravedlnosti v mnoha zemích jsou velké. Tím mám pocit na mysli i Portugalsko. E, ta cena eh, za to, že se člověk obrátí na soud, je velice, je to velice nákladné. Lidé často na to nemají peníze nemají peníze pro to, aby se mohli obrátit na soud, aby tímto způsobem měli přístup k právu a spravedlnosti. Proto chci a myslím si, že je nutné, aby soudnictví, spravedlnost, soudy aby to bylo něco, co je pro občany dostupné, co si mohou dovolit, aby si mohli dovolit jít a žalovat někoho uh, u soudu. A dále nedostatek žen, to je ostuda, to je skutečná ostuda, že máme nedostatek žen soudkyň a dokonce i samotný Evropský soudní dvůr je toho velice dobrým příkladem. My tady propagujeme, aby vnitrostátní stoudy se otevřely ženám, abychom měli více soudky. A u naše, na našem Evropském soudním dvoře tomu tak vůbec není. Ani tam jsme nebyli schopni to zajistit. Takže vlastně my naší vlastní činností dáváme úplně opačný příklad toho, než vlastně to, co požadujeme od našich vnitrostátních soudů a členských států. To není dobrá situace. Mrs. Regna. Paní Regnerová. Děkuji. Stručně chci se připojit ke všemu, co zde zaznělo, zvlášť e, to, co řekl kolega Marino de Pinto co se týče vyvážení muž, zastoupení mužů a žen na Evropském soudním dvoře. To je všechno pravda. Moje poznámka se týká těch srovnávacích údajů. Eh, z těch důvodů, které zde zazněly, vidíme, nakolik potřebujeme takovéto srovnávání. Je nezbytné, jde o důvěru v naše právní systémy. Já bych ráda doplnila ještě jeden bod, eh, o němž opakovaně hovořil kolega Berlinger, pragmatický přístup, že v tomto kontextu si musíme připomínat, jak je důležité eh, poskytovat eh, celoživotní eh, vzdělávání všem zaměstnancům v justici, co se týče přístup ke spravedlnosti a co se týče srovnatelnosti nebo srovnávání mezi vnitrostátními systémy potřebujeme, aby eh, ti, kteří jsou zaměstnáni v justici a kteří se často pouze zaměřují na vnitrostátní systémy, aby se eh, vzdělávali i co týče mezinárodních systémů. Děkuji, paní Lebreton. Pan Lebreton. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo tato zpráva si myslím zaslouží, eh, abychom věnovali pozornost rovnávací přehledu o soudnictví v Evropské unii. To je velice užitečný nástroj pro spolupráci mezi státy, protože jsou tam dobré informace o efektivnosti soudnictví a o nezávislosti soudů v členských státech. Tato zpráva, myslím, pozbuzuje členské státy, dává jim určité informace, rady pro budoucnost. Eh, a já tento cíl naprosto schvaluji. Ten hlavní cíl zprávy podporuji. Ovšem pak, když si pročítáme tu zprávu, tak určité aspekty se mi nelíbí. Ten první tady si myslím, že pokud chceme přesvědčit členské státy, aby lépe kooperovali, více kooperovali, tak nemůžeme příliš naléhat na skutečnosti, že v některých to nefunguje tam mají velké nedostatky. Spíš bychom se měli zaměřit na ten pozitivní aspekt věcí, to, co již existuje, to, co je možné posílit. A, žádat státy, aby pokračovali se svými reformami, ale nemá smysl, abychom vyčítali členským státům, že to a to jim nejde. A další věc, někdy je, trošku se divím um, tou formulací, která byla zvolena. My tady hovoříme o spotřebitelích, možná je to problém překladu, ale pro mě, když se někdo obrací na soud, tak to není spotřebitel. E, takže tady bychom neměli zavádět ekonomický žargon do této oblasti. My jsme poslanci a měli bychom vědět, že někdo, kdo se obrací na soud, není pouhým spotřebitelem. A pak další problém, takový kolegové. Vy jste velice mm, vnímaví eh, mm, velmi vnímáte problematiku boje proti diskriminaci. Ale o, připomínám, soudci musí bojovat proti veškerým formám diskriminace. Nemohou se zaměřovat více na jednu či druhou. A tady ve zprávě vidím, že velice se věnujete diskriminaci, která se týká sexuální orientace, konkrétně osob LGBTI. Já nemám vůbec nic, já samozřejmě jsem proti veškerým formám diskriminace, ale proč systematicky ve všech textech, které tady máme, se pouze a pouze soustředíme pouze na tento jediný typ diskriminace. Podle mě je to kontraproduktivní. My bychom si měli uvědomit, že boj proti diskriminaci je jeden celkový proti všem typům a musíme vždy vyzývat k tomu, abychom bojovali proti všem typům diskriminace a nemůžeme se tady zaměřovat pouze na jeden, více než na ostatní protože jinak eh, bychom vlastně spochybnili tu závažnost diskriminací, se, jiných forem diskriminace, se kterými se potýkají jiné osoby. Děkuji. Děkuji, abych přidal se k té poslední poznámce pana Lebretona. Paní Hautala. Samozřejmě. Samozřejmě, možná, že nám eh, zpravodajka může vysvětlit, jestli existují nějaké jasné důkazy o tom, že osoby v rámci komunity LGBTI mají nějaké specifické problémy s přístupem ke spravedlnosti a právní pomoci a zajímalo by mě, jestli toto skutečně byl důvod, proč připojila odstavec 12 do svého návrhu zprávy. Já se domnívám, že existují i další zranitelné skupiny a menšiny, Eh, mohou mít problémy s přístupem ke spravedlnosti a se získáváním právní pomoci. Vzhledem k tomu, že Evropská komise připravila tuto srovnávací tabulku, eh, která obsahuje i informace z členských států, možná, možná bychom měli důkladněji prostudovat, které specifické menšinové skupiny si zaslouží eh, ochranu našimi Eh, zákony proti diskriminaci a mají závažné problémy. Možná by to zpravodajka mohla vysvětlit. Děkuji. Eh, chce si vzít slovo komise? Velice stručně, dobře. Děkuji. Velice stručně i za nás chceme poděkovat zpravodajce za inspirující zprávu a konstruktivní debatu, která zde proběhla. Vyplývá z ní, že sdílíme ten týž cíl pomoci členským státům zlepšit své eh, systémy justice a ve zprávě bylo správně uvedeno, že vnitrostátní soudy jsou rovněž soudy unijními, neboli je v našem zájmu, aby byla zajištěna jejich nezávislost, kvalita a účinnost. Těšíme se na prostudování pozměňovacích návrhů, které zašlete a bereme v úvahu všechno, co zde zaznělo. Děkuji. Děkuji. Chce paní Jutelant něco dodat? Byl jenom stručně za prvé děkuji všem kolegům a komisi za tuto debatu a za konstruktivní dotazy a stanoviska. Jsem velice ráda, že se zprávě dostává obecné podpory i jejím hlavním tématům. Je důležité, abychom požádali komisi, aby pomáhala členským státům zdokonalovat systémy justice a aby bylo možné řešit ty současné problémy, třeba někde nedostatek údajů. Rovněž je důležité, abychom řešili některé problémy, které jsou ve zprávě Eh, uvedeny, eh, silnější hledisko rovnosti mužů a žen, větší nezávislost systému soudnictví. Jsem ráda eh, vděčná za projev pana Pinta, to byly cené připomínky a mnozí kolegové se rovněž zmínili o různých pozměňovacích návrzích, které posilují některá témata. Já se jim budu se zájmem věnovat a rovněž znění, které zde bylo nabídnuto, to také bude dobré se na to zaměřit. Co se týče dvou témat, která vzbudila jisté znepokojení, domnívám se, že současné srovnávací údaje byly podrobeny kritice kvůli nedostatku znaku relevantnosti a bylo by dobré rozšířit tyto srovnávací údaje o dodržování základních práv v souvislosti s těmi údaji a skupina LGBTI patří eh, k těmto aspektům, na které je potřeba upozorňovat eh, a je cené se zaměřovat na konkrétní situaci v členských státech v tomto směru. Proto chci rozšířit srovnávací tabulku i o toto téma. A co se týče postupů eh, eh, hroma, uplatňování hromadných žalob, myslím, že i tam se situace může zlepšit. Eh, přístup ke spravedlnosti pro občany a podniky, co se týče hromadných žalob v členských státech, i to by mohlo vylepšit srovnávací údaje, kdybychom to tam doplnili. Ale budu i nadále naslouchat názorům kolegům a pak uvidíme, jak dopadne hlasování. Děkuji. Dobře, děkuji. Eh, eh, lhůta pro pozměňovací návrhy 6. březen 12 hodin v poledne, takže to si prosím poznamenejte. A teď eh, přesně uhodila 11.

Dear colleagues, welcome. Vážení kolegové, vítám vás na tomto veřejném slyšení. Jeho téma jsou hromadné žaloby v EU, aktuální situace a další kroky. E, s velikým potěšením zde vítám ctěné odborníky, Jsem si jist, že načasování tohoto slyšení je aktuální a vyplývá z nedávného zveřejnění zprávy Evropské komise o provádění doporučení z roku 2013 o hromadných žalobách a jejich mechanismech. toto doporučení eh, vytvořilo principy, které se týkají porušování práv eh, poskytovaných unijním právem ve všech oblastech a týká se jak zdržovacích žalob, tak očkodňovacích žalob. Vyplývá z doporučení, aby všechny členské státy zavedly systémy hromadných žalob na vnitrostátní úrovni, v souladu se základními principy v celé EU a brali přitom v úvahu své právní tradice a pojistky proti eh, eventuálnímu zneužívání. Podle eh, článku 41 doporučení by komise měla vyhodnotit provádění těchto doporučení na základě praktických zkušeností a zvláště by měla vzít v úvahu dopad na přístup ke spravedlnosti, právo získat očkodnění, potřebu zabraňovat eh, zabraňovat nekalému, eh, nekalému eh, sesouzení a také dopad na malé a střední podniky, konkurenceschopnost ekonomiky EU a důvěru spotřebitelů. Také je třeba hodnotit, jestli jestli je potřeba navrhnout horizontální přístup na posílení těch navržených opatření. Da, teď dám slovo prvnímu řečníkovi, eh, panu Jackovi Garstkovi a potom panu eh, Norelu Roznerovi. Eh, oba dva jsou z Evropské komise DG Just. Pánové, máte celkem 15 minut, máte teď slovo. Děkuji, pane předsedo. S uspokojením vítáme příležitost představit zde zprávu komise o praktickém provádění doporučení z roku 2013 vašemu výboru. Vždy jsme si vážili zájmu, eh, který váš eh, výbor jevil o hromadné žaloby a a vážíme si doporučení, která jste vydali ještě před schválením našeho doporučení. Doporučení eh, komise vychází z několika let předchozí práce odváděné především v oblasti ochrany spotřebitelů a práva hospodářské soutěže. Hlavní cena doporučení spočívá v tom, že jasně praví, že hromadná žaloba patří k řádným prostředkům, které zajišťují eh, výkon práv eh, přiznaných eh, evropským právem. Bylo to poprvé v tomto doporučení, že komise zaujala takovéto stanovisko. Komise doporučuje sadu pojistek k ochraně spravedlnosti hromadných žalob. Komise, jak jste, pane předsedo, řekl, se zavázala vyhodnocovat praktické provádění svých doporučení a zpráva, která byla schválena 25. ledna letošního roku, e, obsahuje právě takovéto hodnocení. Naplánované datum schválení zprávy se shodovalo s různými událostmi, které jsou relevantní pro kolektivní, pro hromadné žaloby. E, v, tomto, e, v této souvislosti hovořím o skandálu e, s automobilovými emisemi, které, který vyústil v bezprecedentní škodu, která vznikla podnikům i jednotlivým občanům ve všech členských států. Tím jsme získali příležitost vyhodnotit, jak také zafungoval mechanismus hromadných žalob za této situace v členských státech. A dále je naprosto relevantní pro tuto zprávu skutečnost, že eh, elektronické obchodování roste a rozvíjí, rozvíjí se, funguje napříč eh, členskými státy a vytváří potenciál nárůstu eh, situací vzniku škody v mezinárodním měřítku. Takže i toto bylo bráno v potaz, že je potřeba vlastně očekávat nárůst počtu eh, hromadných škod eh, v přeshraničním měřítku. Zpráva vychází z informací, které nám poskytly na vyžádání členské státy a také Eh, informace, které jsme získali od veřejnosti, kterou jsme požádali o důkazy a také, také proběhla speciální studie, která se zabývala tímto hodnocením. Několik slov o této studii, o které se také hovoří v této zprávě samotné, protože bohužel eh, tuto studii ještě eh, nemáme k dispozici, to bude napraveno během několika následujících týdnů. Eh, my jsme ještě minulý týden eh, finalizovali některé drobnosti s jejím zhotovitelem a studie má asi 2000 stran. Doufám, že se brzy dostane na webové stránky DG Justice. Stručně k hlavním zjištěním této zprávy. A doufám, že to také bude odpovídat eh, chápání Evropského parlamentu. Jehož názory jsme do zprávy také zapracovali ještě před schválením doporučení. Eh, nejprve eh, hlavní očekávaný aspekt, a to je legislativní follow-up. Eh, v tomto směru byl výsledek eh, skromný. Pouze sedm členských států po vydání doporučení novelizovalo eh, svou právní úpravu hromadných žalob. Musím říci, že také ne všechny tyto novelizace byly v souladu s principy obsaženými v našem doporučení. Chci teď také připomenout, že doporučení o hromadných žalobách eh, pokrývá obě dvě formy hromadných žalob, které existují, to znamená zdržovací žaloby a očkodňovací žaloby. A je potřeba mít na mysli, že co se týče zdržovacích žalob, to znamená žalob na zdržení se jednání, eh, na to již máme nástroj, směrnici o zdržení se jednání eh, v oblasti porušování spotřebitelských práv a tato směrnice je prováděna všemi členskými státy. Nehodnotím, do jaké míry uspokojivě eh, kolegové eh, toto velice pečlivě hodnotili a jak asi víte, připravuje se zlepšení eh, novelizace této směrnice, neboli minimálně, co se týče zdržovacích žalob, ty existují ve všech členských státech, alespoň v oblasti ochrany spotřebitelů. Ale co se týče uh, zdržovacích žalob ve všech ostatních oblastech, tam situace není homogenní, přetrvává mnoho rozdílů mezi členskými státy, uh, včetně dostupnosti uh, soudních rozhodnutí na zdržení se jednání v jiných oblastech, mimo tedy spotřebitelské právo. Co se týče eh, té citlivé eh, žaloby na očkodnění, ta je k dispozici v 19 členských státech. V devíti členských státech není možné, aby žalobci, kteří utrpěli stejnou situací, hromadné škody, aby se spojili, aby spojili síly a využili eh, té zjednodušené, tedy hromadné žaloby na odškodnění. Ta zpráva je snadno čitelná, má pouhých 22 stran, je plná informací a já tedy poukáži jenom na některé její aspekty. Eh, jednou ze záruk eh, jedno, jednou ze záruk eh, proti nespravedlnosti, proti zneužívání soudních sporů jsou mechanismy, které umožňují eh, zamítnout jasně neoprávněné žaloby hned eh, v samém počátku soudního řízení. Tyto mechanismy v řadě členských států existují. A pak je tady Eh, další eh, citlivá věc a to je právo podat hromadnou žalobu a, a, a eh, také místní působnost. Hromadná žaloba je velice silnou formou a Jednou z jejich nejsilnějších forem je, když existuje organizace, která zastupuje, nebo subjekt, který zastupuje všechny oběti Eh, které eh, všechny žalující eh, strany. Je to právě tato zastupující strana, která musí splnit určité stanovené požadavky. Členské státy, které umožňují existenci takových subjektů, které zastupují žalobce, jim nastavují podmínky, ale ty podmínky se velice liší napříč členskými státy. Někde jsou ty podmínky velice jednoduché, v jiných státech jsou velice přísné a z toho potenciálně vyplývá riziko, že některé ty že v některých státech budou mít veliký, velikou potíž zastupující subjekty eh, vůbec eh, fungovat eh, a budou moci zastupovat žalující v hromadných žalobách. a e, pak jsou tady možnosti se připojit k hromadné žalobě anebo e, možnost, e, možnost se od ní odpojit, to znamená identifikovat vůbec účastníky té hromadné žaloby. Ty členské státy, které umožňují očkodňovací hromadné žaloby, některé členské státy výlučně Eh, uplatňují eh, princip připojení se opt-in, to znamená, že eh, osoba, která utrpěla nějakou škodu, musí deklarovat, že se chce k hromadné žalobě připojit, a nebo čtyři členské státy aplikují jak opt-in, tak opt-out a dva členské státy aplikují pouze princip opt-out, to znamená vyřazení se z žaloby. Vzhledem k tomu, že e, doporučení jasně preferuje princip e, opt-in, e, i přesto jsme nedospěli k tomu, že bychom, že bychom sledovali nějaké masivnější zneužívání soudních řízení v těch situacích opt-out. Většina členských států aplikuje princip náhrady, náhrady nákladů Eh, podle principu poražený platí, což je v souladu s občanským právem procesním všude v Evropě. Ale existují i eh, určité jiné modality, kde v praxi to skutečné břemeno poražené strany se liší mezi jednotlivými členskými státy. Závisí také na zodpovědní otázky, jaké jsou nahraditelné výdaje v občanskoprávním řízení. A to se, odpověď na ní se v jednotlivých členských státech liší. A další žhavé téma, jestli to tak mohu nazvat, je řešeno eh, jinak, než je v doporučení, a to je otázka financování třetí eh, stran a eh, honoráře pro advokáty. Doporučení stanoví, nebo respektive doporučení více méně nezaujímá žádný názor, co se týče fungování třetích stran v tomto soudním řízení a spíše nastavuje eh, poměrně jednoduché podmínky pro eh, fungování třetích stran. Jejichž cílem je především zajistit transparentnost, aby bylo jasné, odkud pocházejí finanční prostředky a aby nedošlo ke konfliktu zájmů mezi poskytovatelem finančních prostředků a stranami řízení. To je relativně nový jev v Evropě a členské státy toto neupravují vůbec. Neboli vůbec nerespektují eh, tento obsah doporučení. My se domníváme, že je to důsledek eh, vlastně toho, že se jedná o zcela nový jev. Otázka eh, honorářů eh, pro advokáty eh, a mm, honorář za úspěch pouze v případě úspěchu. To se také, to se také liší. Náklady na advokáty představují značnou část nákladů na hromadné žaloby. Devět členských států výslovně umožňuje honoráře za úspěch a Eh, liší se od 15 do 50 eh, toho, co dostane klient. Dalších osm členských států umožňuje eh, takzvané výkonnostní honoráře, kde část odměny advokáta závisí na výsledku soudního řízení. Povšimli jsme si, že 19 členských států zavedlo i režimy eh, alternativního řešení sporů v oblasti hromadných žalob, to je určitá, určité specifikum. Ale uvědomujeme si i, že mnoho hromadných žalob se daří vyřešit bez toho, aby se vůbec použil, eh, použil režim mimosoudního vyrovnávání. Eh, ta zpráva ještě o něco delší, času není mnoho a eh, proto tedy hned přeskočím k závěrům. V důsledku hodnocení praktického provádění doporučení komise dospěla ke třem hlavním závěrům. Za prvé, to doporučení stále platí a mělo by být dále propagováno. O tom budeme dále hovořit a chceme vypracovat nějaký podrobnější plán budoucích kroků, co se týče dodržování doporučení. Eh, bude se věnovat více pozornosti financování od třetích stran. O tomto jevu eh, se budeme muset dozvědět více. A za třetí, třetí závěr eh, vychází, vychází z poměrně samozřejmého zjištění, že většina situací hromadných škod v Evropě se týká spotřebitelů. abychom zajistili přístup ke spravedlnosti pro spotřebitele v těchto situacích hromadných škod, potřebujeme tuto situaci legislativně sledovat. A to se připravuje. Předseda Juncker to již oznámil v září. Je to jeden z prvků tzv. nové smlouvy se spotřebiteli. Děkuji vám za pozornost a spravedlnost. Now I... Děkujeme a nyní je mi potěšením přivítat pana Štefana Bojta, profesora Katolické univerzity v Lovani, který nás seznámí s pohledem akademických kruhů na uplatňování doporučení z roku 2013 a na dalším postupu. Pane profesore, i vy máte 15 minut. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a mnohokrát děkuji také výboru za pozvání. Velice krátce k tomu, odkud pocházím. Jak e, víte, jsem akademik a já se vrátím trošku zpět a pokusím se o širší obrázek. Já jsem se zapojil do přípravy belgického zákona o hromadných žalobách z roku 2014. Byl jsem členem skupiny na ministerstvu, která se také zabývala masovými katastrofami. A mimo jiné šlo o úlohu trestních soudů. A v posledních letech jsem s řadou kolegů schromažďoval empirické údaje, o počtu evropských hromadných žalob, povaze těchto žalob, ale také jsme se zabývali dalšími technikami, které nabízejí možnost hromadných žalob a k tomu se za okamžik dostanu. Já mám pět takových dost obecných poznámek, které snad budou inspirací pro současnou evropskou debatu o hromadných žalobách. První obecná poznámka je, spočívá v tom, že hromadná žaloba je stále ještě nesmírně kontroverzní záležitost. Máme řadu obhájců, řadu odpůrců, je tady velký vliv lobbystů. Jde opravdu o hodně u kolektivních nebo hromadných žalob. Když se podíváte, co se děje v mnohých členských státech, mám pocit, že debata o hromadných žalobách je obětí. Většina reform v členských státech je důsledkem kompl- politického kompromisu, který se snaží sloučit rozmanité zájmy obhájců a odpůrců, neboli dosáhnout optimálního nástroje většinou není priorita. A já se obávám, že občas mám pocit, že stejné nebezpečí hrozí na evropské úrovni. Po doporučení z roku 2013 některé, a tady cituji některé z vážených kolegů. Některé, někteří kolegové to nazvali kom, jako politickým kompromisem, který vychází z realistických odhadů, že z politických důvodů nebude možného nic jiného. Jde o rozmanitá témata bez jakýchkoliv pokynů nebo stanovení priorit. A já bych radil, možná to zní trošku naivně, ale akademici naivní být mohou. Já bych radila, aby se to nedělalo. Já si myslím, že někdy je to až idealistické. Máme dvě možnosti. První možnost je stanovit jednoznačné a jasné cíle. Jeden cíl, který je například jednoznačně vyloučen od samého počátku, a to je dobře, je vyhnout se hromadným žalobám jako veřejného mechanismu vymáhání práva. To je doporučení 6. Pak je potřeba zmapovat všechny možnosti. Já myslím, že je to potřeba udělat mnohem víc ze široka, než jak to bylo v počáteční posouzení dopadů z října 2017. Já myslím, že to je příliš úzké, ještě se k tomu dostanu. A na tomto základě je potřeba vytvořit něco, co možná není úplně průlomové, ale alespoň je to účinné a efektivní. To je první možnost. Druhá možnost je nedělat nic. Moje druhá úvaha, úvaha se týká toho, že je potřeba být realistou. Dobře, máme doporučení, spousta lidí ta doporučení kritizovala, ale já si v zásadě myslím, jak říkal pan Karstka, že úvahy tam byly velmi dobré. Je tam docela hodně podrobných principů, pojistek, které se týkají e, soudního a mimosoudního řešení. A od ledna 2018 e, můžeme vyvodit z příslušné zprávy, a pan Káska o tom také mluvil, že většina z těchto principů se v členských státech nedodržuje. A otázka zní proč. A já myslím, že to hlavně souvisí s právní specifickou kulturou v 28 nebo 27 členských státech. A tato kultura, tento rámec, tento způsob uvažování ovlivňuje jednotlivé prvky a současně také sílu anebo slabiny jakéhokoliv mechanismu hromadného opravného prostředku. Nizozemci budou vždy dávat přednost modelu mimosoudnímu na základě schody. V německých soudech budou maximalizovat autonomii stran. V Belgii a ve Francii se budou držet organizaci žalobců jako členů kolektivní žaloby. Ve Skandinávii budou veřejné orgány dál hrát klíčovou roli. A principy, které by byly uplatnitelné ve všech konceptech, je opravdu těžké zpracovat. Takže musíme být realisté. Moje třetí úvaha. Když chceme vytvořit mechanismus hromadných žalob a máme návrh Evropské komise, já vím, že máme návrh na vytvoření takového nástroje, je potřeba zohlednit celou řadu stavebních bloků. A mám na mysli ten seznam doporučení. Nicméně, na základě zkušeností všechno stojí a padá kolem dvou stavebních bloků. Zaprvé jde o postavení a potom financování. Ta otázka postavení pozice v podstatě spočívá v tom, komu věříte. Kdo může podat žalobu jménem osob, které nebyly stranou řízení ale na které se vztahovala povinná povaha výsledku. Musí za to taková osoba dostat nějakou náhradu a pokud ano, jaké prostředky dáte soudu, soudci k tomu, aby to posoudil? Jak se vyhnete střetu zájmů? Umožníte ad hoc subjektům, aby byly takové nějaké nadace a tak dále? To jsou velice důležité otázky týkají se jádra jakéhokoliv mechanismu kolektivních nebo hromadných žalob. Otázka financování, která je nedílně spojena s tou předchozí, je ještě důležitější. Když se podíváte na mechanismus hromadných žalob v členských státech a když mluvíte s lidmi v terénu, s podniky, se spotřebiteli, jejich združeními, s právníky, zdá se, že to je největší problém. Jak financovat takové mechanismy? Všechno ostatní na tom závisí. A většina čl- těchto členských států nemá specifická pravidla. Třeba v Belgii jsme předpokládali docela naivně, že budou eh, platit pravidla pro žaloby mezi dvěma stranami, ale tak to není. A proto se to využívá a ve, v řadě takových případů. A proto si myslím, že eh, takové nové eh, aktuální heslo je financování ze strany třetích osob. Často to tak bývá, třeba v Austrálii. V Austrálii bylo včera oznámeno, že se budou přijímat další předpisy a bude se vyšetřovat, jak se financovali, jak třetí osoby financovali hromadné žalby, protože se, je tady podezření, že se to zneužívá. Já osobně, když se podívám na případy, kde se využilo financování třetích osob, toho zneužití není tolik. A to proto, že mechanismy filtrů, které ti seriózní aktéři využívají, fungují dost dobře. Podniky prostě nebudou financovat eh, eh, žaloby, které nedávají smysl. Lehkovážné žaloby, ale většinou nejde o případy spotřebitelů. A to proto, že na těch spotřebitelských případech nemohou dost vydělat, takže investují třeba do případů, které se týkají hospodářské soutěže nebo bezpečnosti. Čtvrtý bod, a to bude možná trošku kontroverzní, ale opět akademici mohou být i kontroverzní, měli by být kontroverzní, je potřeba odvážit se eh, opustit nějaké ty zavedené škatulky. Já v posledních letech dělám empirický výzkum, zabýváme se hromadnými žalobami a jejich povahou, ale také jsme zjistili, že jsou další mechanismy, které se využívají v nejrůznějších členských státech k ošetření k hromadných žalob. A tady mám na mysli něco, o čem mluvil pan Karstka na konci. Je to spotřebitelské ADR, eh, ombudsmanské programy pro spotřebitele a to se částečně eh, reguluje předpisem z roku 2013. Ale pak máme něco nového a totiž regulatorní opravný prostředek, což je opravný prostředek, jehož motivací nebo kterému napomáhá regulátor nebo ten, kdo vymáhá to, co stanoví veřejný regulátor. Třeba je to v Belgii a v Nizozemsku a tam se ukázalo, že v určitých případech, a já zdůrazňuji v určitých případech, mohou nabídnout hromadnou žalobu při nízkých nákladech. Třeba spotřebitelská ADR. Tam je někdy možné podchytit, identifikovat a zpracovat hromadné žaloby snadno. Síla regulatorního pravného prostředku spočívá v tom, že je tam kombinovaná váha veřejných a občanskoprávních nástrojů. V jednom procesu se vyřeší veškeré hromadné poškození a tím se vyhneme dalších pos, dalším postupům a dalším nákladům. Já neříkám, dámy a pánové, že toto je všelék, ale pohybuji se v tom okruhu hromadných žalob a tady je potřeba být si vědom těchto technik a je potřeba zohlednit je při zpracování politiky, protože někdy v některých případech to prostě funguje. Je to těžké, protože když o tom mluvíte na evropské úrovni a v mnoha členských státech vám řeknou, to je pravomoc jiného ministerstva nebo jiného výboru, nebo jiného generálního ředitelství. Ale podle mě tohle není ten důvod. Na závěr dvě poznámky k těm technikám. Proč jsou kontroverzní, mají také obhájce a odpůrce a také je potřeba nějaké pojistky. Je to třeba ta otázka regulatorního právního prostředku, to je velmi kontroverzní, protože potřebujete transparentní politiky, eh, mechanismus soudního eh, přeskumu. Za druhé, tyto techniky většinou nejsou důsledkem dobře zacílené politiky. Vznikly a implementovaly je sektory samotné, někdy proto, protože soudní cesta nefunguje. Jinými slovy, vychází to z trhu a je to nezadržitelné. A já myslím, že z pohledu politiky je to potřeba zohlednit. A moje pátá a poslední úvaha je, že je potřeba, a to je ten idealistický aspekt, je potřeba usilovat o integrovaný a holistický rámec pro řešení sporů, pokud a hromadné žaloby. Zaměření by mělo být na to, že se zjistí a um, optimalizují všechny možnosti pro situace masového poškození a důležitější je ještě to, že je potřeba je propojit. Není to diskuze o tom, jestli máme mít bílý chleba nebo tmavý chleba, nejde o to, jak ten chleba péct, jak ho vyrábět. A mnoho modelů v závislosti na vnitrostátním kontextu je možný, přichází úvahu a myslím, že Evropa tady může stát na čele. To jsou menší, ale možná efektivnější a realističtější kroky. Některé z příkladů, které jsme objevili, dávají třeba postavení, eh, příslušné postavení veřejnému regulátorovi. Třeba ve Finsku, já jsem byl ve Finsku před 14 dny, stál jsem tam před ombudsmanem pro spotřebitele, to není ombudsman, jako známe, ale je to regulátor a využíváte jako velice silný nástroj v celé sadě nástrojů, různých mechanismů, aby přiměl obchodníky, aby se zachovali správně. Za druhé, druhý příklad, umožnění subjektů ADR, aby položili soudu otázky před soudním řízením, když vznikne nějaký právní problém ve snaze mimo soudně vyřešit kolektivní problém. Za třetí je potřeba poskytnout vazby nebo mechanizmy zpětné vazby mezi subjekty ADR a regulátory – Jeden příklad najdeme v článku 17 směrnice o ADR. Dále je to rozšíření možnosti deklaratorních a předběžných opravných prostředků je potřeba umožnit soudům, aby jmenovali někoho, kdo má na starosti občanskoprávní spory mimo soud. Je potřeba něco umožnit regulátorům. Já myslím, že to bylo v prvním návrhu nařízení CPC, ale později, myslím, že z politických důvodů se od toho upustilo. Já myslím, že toto všechno mohou být malé kroky pro člověka, pro lidstvo, ale obrovský skok pro spotřebitele. Ještě mi zbývá minuta a půl, ale už jsem hotov. Děkuji. Very much, professor. Mnohokrát děkuji, pane profesore, za tuto zajímavou prezentaci. Třetí část našeho slyšení se bude týkat pohledu zúčastněných aktérů. A já bych rád požádal paní Augustu Mačulevičute, právničku z BEUC, aby si vzala slovo a vyjádřila se ke zprávě a k dalšímu postupu. Máte 10 minut. Děkuji. Především chci poděkovat výboru za pozvání na tuto debatu. Jak Evropská komise, tak BEUK, Evropské združení spotřebitelů, se zabývají hromadným žalobám posledních 30 let. Je to pro nás významné téma a jedna z priorit pro naše členské organizace. A s politováním stále vidíme, že je tady veliká mezera, pokud je o přístup ke spravedlnosti pro evropské spotřebitele, aby získali nějakou náhradu v situaci masových hromadných žalob. Jak už říkal pan Karstka, máme roztříštěný systém národních kompenzatorních postupů v EU a pouze hrstka z nich funguje účinně. mezery z hlediska těchto možností ukazuje velice dobře případ Volkswagen, ten znají všichni. Ale takových případů je mnohem víc. Máme je z různých členských států, jsou to i přeshraniční případy, kdy spotřebitel odchází s prázdnýma rukama, zatímco miliony nebo eh, statisíce eur se schromažďují. A je to frustrující a nespravedlivé pro spotřebitele, ale tato mezera vede také k tomu, že je málo odstrašujících prostředků proti porušování práv spotřebitelů na jednotném trhu. Zkušenosti ukazují, že k řešení této záležitosti je nutný specifický postup hromadných soudních žalob. Nejde to nahradit jenom alternativním řešením sporů. pokud tady není žádná alternativa soudního řešení, protože máme příklady, které ukazují, že není dostatečná pobídka pro podniky, aby využívali alternativní řešení sporů nebo aby zahájili jednání o smírném urovnání. Severské země také prokázaly, že obecně alternativní řešení sporů funguje velmi dobře, ale ve všech případech jsou tam i možnosti eh, podle práva, podle zákona justiční hromadný žalob. Tuto mezeru nezaplňuje ani veřejné vymáhání práva, protože velice často veřejné orgány nic nedělají nebo nemají možnost nařídit obchodníkovi, aby zaplatil nějakou náhradu. A, jak už bylo řečeno, byl tady pokus dát vnitrostátním spotřebitelským orgánům pravomoc poskytovat náhradu, přimět obchodníka, aby poskytl náhradu a členské státy byly rozhodně proti. A v radě to z toho návrhu potom vypadlo. My si tedy myslíme, že soudní řízení je teď jedinou variantou, kterou je potřeba posílit. A pak se možná budou využívat ty jiné způsoby. Jak možná také víte, Evropský parlament jednoznačnou vevšinou ve všech eh, frakcích vyzval ke eh, hromadném nebo zavedení hromadných eh, právních prostředků loni v Dubnu v souvislosti s měřením emisí v automobilovém sektoru. A proto si myslíme, že teď přišel čas pro nějakou závaznou legislativu na evropské úrovni, která by zavazovala členské státy, aby zavedly eh, postupy hromadných žalob s náhradou škody. A máme příklady z členských států, třeba z Belgie, Itálie nebo Portugalska, kde jsou skutečně funkční, efektivní systémy, které fungují. Komise naznačila, že tuto mezoru bude řešit v rámci posouzení směrnice o předběžných prostředcích. Nebude to možná plnohodnotný mechanismus kolektivního očkodnění, ale my to rozhodně můžeme podpořit, protože už by to samo o sobě hodně vylepšilo situaci pro evropské spotřebitele, které se staly obětí, kteří se stali obětí různých nekalých praktik. Kromě toho, pokud víme, pokud jsme správně pochopili představu komise, to rozhodnutí o náhradě, o očkodnění bude následovat pouze poté, kdy bude obchodní shledán vinným z porušování zákona. A proto je jenom logické, že je potřeba dosáhnout situace před porušením zákona. Například soud nařídí podnikateli, aby přímo informoval spotřebitele, že některé věci už neplatí, nebo aby vyplatil kolektivní očkodnění. A tento záměr rozhodně odpovídá evropské právní tradici a nedávno to také uznali a potvrdili v několika případech německé soudy. A nyní se dostávám k podrobnější části, která se týká toho, co my žádáme v tomto nástroji. Myslíme si, že rozsah prostředků kolektivní právní ochrany musí postihnout všechny oblasti zájmů pro spotřebitele, včetně hospodářské soutěže a zdraví. Protože byla celá řada evropských případů, kdy došlo k poškození buď v důsledku léčiv nebo zdravotnických prostředků a nebylo možné poskytnout spotřebiteli odškodnění. Združení spotřebitelů musí být mezi subjekty, které mají možnost zahájit eh, správní řízení, a to jak na vnitrostátní, tak přeshraniční úrovni. A měly by se také e, zmírnit náklady, to znamená, e, ten, kdo prohraje, musí platit. Aby to umožnilo Združením spotřebitelů zasáhnout, a to už je možné v Portugalsku, Maltě, Španělsku a Itálii a nemá to žádné negativní důsledky. Další velice důležitá věc, jak už říkal pan profesor Vogt, je to, že by měly být široké možnosti financování žalob, protože toto je skutečně zásadní. Měly být možnosti financování ze strany vlády, členských poplatků, dotací, financování projektů, prodejních nebo konzultačních aktivit a podle nás také financování třetích osob. Možnost financování ze strany třetích osob v nedávné době využili někteří aktéři, aby doložili různá nebezpečí a potenciální zneužívání postupů kolektivní právní ochrany. Nicméně zkušenosti našich členů jsou opačné. Neodpovídají těmto obviněním. Například náš rakouský člen využívá financování třetích stran od roku 1994 a pomohlo jim to zajistit miliony eur jako očkodnění pro spotřebitele. Například eh, v období 2011 a 2014 náš rakouský člen byl schopen zajistit 55 milionů eur jako očkodnění pro spotřebitele prostřednictvím hromadných žalob rakouského stylu. Přirozeně ti, kdo poskytují prostředky, chtějí potom nějaký poplatek, nějaký podíl, ale velice často žalovaný eh, souhlasí s tím, že tento poplatek zaplatí, takže spotřebitelé pak dostanou úplnou náhradu. Navíc, podle zkušeností našich členů, ti, kdo poskytují prostředky, často eh, poskytují velice cené právní vstupy na základě znalosti zahraničního práva nebo protože mají e, přístup k překladatelským službám a tak dále. Takže na závěr chci říct, že případy, kterých jsme si vědomi, ukazují, že ti, kteří financují tato řízení, nejenom nezasahují do řízení, ale jsou dalším zdrojem. A to je vždy velice důležité pro Združení spotřebitelů, protože tam mají velice omezené zdroje. Chceme zdůraznit, že skutečnost, že případy hromadných žalob mohou někdy trvat hodně dlouho a někdy nejsou úspěšné, ještě neznamená, že hromadné žaloby nejsou nutné. Je to logické, je to nová věc nebo poměrně nová věc. Je tedy logické, že to nějakou dobu trvá, a jurisprudence soudů, orgánů, všech zúčastněných se musí navyknout na nové postupy a musí se naučit co nejlépe využívat. Teprve až budou k dispozici soudní postupy, smírčí řízení anebo odškodnění prostřednictvím orgánů může využít plný potenciál. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane slovo pan Pedro Oliveira, ředitel pro právní záležitosti z organizace Business Europe. A podělí se s námi o své poznámky. Také má 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Přeji všem dobrý den. Především bych chtěl poděkovat tomuto výrobu, že organizaci Business Europe pozvali. Pokud nevíte, je to největší Evropská zastřešující podnikatelská organizace, máme členy ve 33 zemích, dokonce i za hranicemi EU. A už 30 let se také věnujeme hromadným žalobám, stejně jako kolegové. A na úvod bych chtěl vyjasnit, že organizace Business Europe podporuje lepší uplatňování spotřebitelských práv v Unii a také snadný a účinný přístup k mechanismům odškodnění. Podniky chtějí podnikat dlouho a proto je v zájmu podniků a také trhů, aby spotřebitelé dostali odškodnění, pokud některé produkty neodpovídají eh, předpisům nebo specifikacím nebo jsou škodlivé pro spotřebitele. Asi pro vás nebo pro většinu z vás nebude eh, novinkou, že my jsme patřili k těm hlasům, které byly proti zavedení systému kolektivní žalob EU z různých důvodů. Máme pochybnosti o pravomocích podle smlouvu, týká se to subsidiarity a proporcionality. A také nevidíme důkazy velkého počtu případů, které by to zdůvodňovaly na přeshraniční úrovni. A myslím si, že některé z těchto obav zazněly i v tomto parlamentu v usnesení z roku 2012 o hromadných žalobách. Podle nás Tedy otázka nespočívá v tom, jestli se poskytuje očkodnění, ale jak ho poskytnout účinněji. Vzal jsem na vědomí, že portugalský nebo italský systém možná účinný je. Já mám opačný názor, protože když se podíváte na e, srovnávací přehled EU o soudnictví, nejsou to zrovna země, které si vedou nejlépe, protože tam trvá nejméně dva roky, než se vyřídí jednoduchý případ. A já jsem byl v Portugalsku právníkem, takže mám tyto zkušenosti z první ruky. Takže v průběhu let organizace Business Europe zaměřuje svou aktivitu především na eh, rozšiřování povědomí a podporu těch prostředků, které jsou podle nás účinnější i z hlediska vynaložení nákladu a také rychlejší. Podpořili jsme tedy směrnici o alternativním řešení sporů, příslušné nařízení upravené nařízení o malých pohledávkách a byli jsme také pro směrnici o předběžných opatřeních, když byla předložena. Ale chápeme, že jsou tady i politické tlaky a nejspíš budeme mít hromadné žaloby v nové dohodě pro spotřebitele za pár měsíců. Takže s výhledem do budoucna a také vzhledem k tomu, co nás čeká, rád bych se zaměřil na tři hlavní body. Za prvé kontext, za druhé něco, o čem už, už mluvil pan Vögt, což je vymáhání práva eh, veřejnými a soukromými subjekty a potom na závěr pojistky, protože pro nás jako pro podnikatelskou komunitu je to nezbytnost. Takže trošku kontextu. Proč a kde vidí podniky stále problém s hromadnými žalobami nebo kolektivními žalobami na úrovni EU? Za prvé Americké podniky často mluví o tom, jaké to má negativní aspekty. Hromadné žaloby v USA mají často hmatatelný výsledek pro spotřebitele. Nedávná studie Kanceláře pro finanční ochranu v Americe, což je orgán ochranu spotřebitelů, zjistila, že spotřebitel v průměru dostane očkodnění v v kolektivní žalobě ve výši 32 dolarů a právník dostane milion amerických dolarů. Já myslím, že to vypovídá samo za sebe. Spotřebitelé často vůbec nedostanou oškodnění v 87% případů. A pokud něco dostanou, je ta hodnota ještě nižší než je ta známka, kterou bylo potřeba nalepit na ten dopis, ve které ten šek přišel. Ale není to jenom izolovaný případ na Ameriky. Viděli jsme takové případy i v Austrálii. Spotřebitelé dostanou pár centů nebo dolar. A samozřejmě Mnohokrát už tady zaznělo, že je tady ještě otázka financování ze strany eh, třetích osob. To je jeden z hnacích motorů této kultury v USA. A nyní k Evropě. Nedá se říct, že v Evropě máme kulturu, která zneužívá soudní žaloby. Nedávné studie, které byly zveřejněny, to ukázaly. Ale nedávná studie, na kterou doporučení nepoukázala, také ukázala, že dochází i k vývoji, který podle nás, když to všechno spojíme, může znamenat, že Evropa se vydá stejnou cestou jako USA. Za prvé, v Evropě narůstá financování ze strany třetích osob – Víme nejméně o 23 takových subjektech v USA a dalších v Nizozemsku. Oni tvrdí, že mají 70 miliard eur na investice a snaží se rozhodnout, kde ty peníze uplatnit. Nemají je kde uplatnit. Proč tyto dvě země? Protože tyto dvě země, ať už dobrovolně či ne, se stávají jakýmsi centrem mezinárodních soudních sporů a proto je velice atraktivní uplatnit tam takovéto obchodní modely a jsou to nesmírně ziskové obchodní modely, to jistě. Protože návratnost je 100 až 200 V Evropě také začínáme narážet na žaloby podobné těm v Americe, třeba případ Mastercard to se týkalo opravdu velkého počtu spotřebitelů a to má všechny prvky amerického stylu. Je tam opt-out, finanční e, zdroje a tak dále. Takže jsou tam určité věci, které už teď vidíme a které nás přibližují USA. A potom samozřejmě 19 členských států, jak říkala komise, má kolektivní hrom, nebo hromadné žaloby a my máme pocit, stejně jako komise, že si vybírali ty pojistky, které se jim hodily. A nakonec, když se podíváte na vývoj z poslední doby, některé ty pojistky se dokonce rozmělňují. Druhá věc. Veřejný a soukromý sektor, vymáhání práva. Máme pocit, že tady panuje taková představa, že by se v EU e, měl posílit ten soukromý sektor. My bychom chtěli říct, že trestání takového chování, odstrašování od takového chování by měl být výsadou veřejných orgánů v členských státech. Samozřejmě jsou výjimky, jako třeba v Německu, kde to funguje jinak. Ale většinou se k tomu přistupuje tak, že tyhle věci dělají veřejné orgány, takže nám připadá trošku divné, že se odpovědnost za vymáhání práva přesunuje. Bylo to teď po, hned po úpravě zařízení, nařízení o ochraně spotřebitelů. Snažíme se dosáhnout toho, že členské státy budou lépe reagovat na selhání trhu a porušování práva. A poslední, třetí věc se týká pojistek. Podle nás jsou nutné. V budoucím návrhu budeme očekávat ne nic menšího než striktní sadu pojistek. Nebylo by logické v této fázi zapomínat, že už teď máme minimální standardy, na kterých se všichni dohodli v doporučení z roku 2013 to znamená, že podle nás není možné dělat krok zpět. Máme dlouhý seznam nápadů a podnětů, zaměřím se na pár zásadních věcí, protože už mám jen dvě minuty. Ten, kdo prohraje, platí. To je základní princip, jeden eh, ze základních kamenů v Evropě, v evropské právní tradici. My bychom rozhodně dali přednost systému opt-in, připojení se k žalobě. Důležitá je podle nás certifikace. Vidíme případy, pokud se nemýlím, i v Polsku, kde byla certifikace velice důrazná a teď eh, se projevuje snaha rozmělnit to. Podílové odměny by se měly zakázat anebo hodně omezit. A také si myslíme, že bychom také měli zvážit otázku vyhledávání nejvhodnějšího místa. Možná, že nařízení Brusel 1 nebude stačit. Musíme se zamyslet nad tím, jak zajistit, pokud to bude spadat do určité jurisdikce, že tam bude dostatečný kontakt s takovou jurisdikcí, buď většina žalobců a podobně. Na to se musíme podívat. Už jsem téměř u konce. Profesor Vuk také zmínil důležitou věc, a myslím, že i ostatní o tom mluvili, kdo to může udělat. Pro nás je klíčové, aby to byly kvalifikované subjekty, nejen tak někdo. Nám by se líbilo, kdyby to byly členové Belku, protože ti mají dobré postavení, fungují už dlouho, jsou respektovanou organizací v členských státech, ale toto neplatí pro každý orgán, který předkládá žaloby. Musíme mít tedy velice silná kritéria i tady, co se týče té neziskové povahy, transparentnosti, a také některých dalších rysů. A v neposlední řadě financování ze strany třetích subjektů, třetích stran. To nám působí velké obavy. Chápeme, že BEUK říká, že máme příklady, kdy to přináší další hodnotu, ale neměli bychom zapomínat, že jejich primární motivace je návratnost investic. I mě úplně jedno, jestli očkodí nebo škodní spotřebitele mohou mít určité eh, cenné příspěvky, ale mohou mít ve smlouvách také doložky, podle kterých mají eh, výsadu schválit právního zástupce, schvalovat eh, podání a také vetovat urovnání. Takže mohou pomáhat, ale může to být i kontraproduktivní, pokud je o to, či mohou přispět. Takže tady rozhodně potřebujeme určité pojistky. Já jsem rád, že komise se tím bude zabývat a máme eh, v tomto ohledu velká očekávání. A na závěr chci ještě říct, že organizace Business Europe má velké pochybnosti o tom, že by byl takový nástroj, ale jsme připraveni konstruktivně spolupracovat s tímto parlamentem, s komisí a s radou a také se spotřebiteli. A především můžete počítat s tím, že rozhodně budeme upozorňovat na ne, nedostatky eh, v takových řešeních, které by mohly vzniknout, ale to bude asi z mé strany vše a těším se na debatu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Teď tedy přišla doba pro debatu. Paní Reda se hlásila jako první. Rád bych, abychom měli také dost času pro odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Moje otázky jsou především na komisi, ale možná, že i ostatní řečníci se budou chtít vyjádřit. Za prvé právní nástroj, který byl zvolen. Proč využívat revizi směrnice o e, zdržovací žalobě. Protože když parlament chce, aby e, se e, to týkalo nejenom spotřebitelského práva, ale i ostatních oblastí práva. To by mě zajímalo. A také do jaké míry bude tento návrh skutečně horizontální a tím nemyslím jen oblastmi práva, jich se bude týkat, ale také jestli se bude specificky týkat určitých částí legislativy, anebo jestli bude skutečně horizontální, to znamená, bude možné jej využít kdekoliv. Myslím, že je naprosto nezbytné, abychom měli evropskou právní úpravu, protože přetrvávají některé členské státy, které žádný systém zaveden nemají. Zajímalo by mě ale, jak bude vypadat úroveň harmonizace pro ty členské státy, které již systém zavedly. Měli bychom se vyhnout tomu, aby některé členské státy musely rušit ustanovení, která jsou eh, vstřícná vůči spotřebitelům, například opt-in a opt-out. A myslím, že opt-out by mohl být poměrně užitečný, když se zamyslíme nad zdravotními riziky z Dieselgateu. Eh, tato rizika byla nejvyšší pro řidiče samotné a ne každý byl o tom informován za prvé je majitelem auta, jehož se to týká, a potom, že mohou se zúčastnit takové hromadné žaloby. Takže jestli budou moci členské státy zachovat opt-out, budou-li si to přát, a nebo komise bude trvat na tom, aby všichni používali opt-in. A konečně, co se týče zmírňování rizik zneužívání soudních řízení, máte nějaké konkrétní příklady z eh, evropských eh, kaus, které zneužívají soudní řízení, třeba i v návaznosti na mechanismus opt-out, eh, který se týká mnoha spotřebitelů. To neznamená vždy, že se musí jednat o zneužívání soudních řízení. Takže by mě zajímalo, jestli skutečně existují takové, taková, taková zneužívání, anebo jestli jenom teoreticky se tomu snažíme předejít do budoucnosti. Děkuji, paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Ze zkušenosti ze Skandinávie vyplývá zvláště ve Finsku, kde se eh, hromadné žaloby omezují pouze na spotřebitelskou oblast. Eh, chci se otázat na to, co bylo řečeno ze strany Julia Reda, jestli by bylo dobré, ještě předtím, než přistoupíme k legislativnímu postupu, jestli má smysl eh, hovořit o rozšíření hromadných žalob na další oblasti. Nevím, jestli to, že to bude horizontální, to se to bude týkat eh, všeho, ale třeba ekologie, zdraví, rovné zacházení, pracovní podmínky, to je tady moje otázka. Já se eh, obávám, že když začneme s velice úzkou působností, tak užitečnost takového nového nástroje pro eh, obranu bude eh, omezená. A moje další otázka vyplývá z finského modelu. Pane kolego, děkuji, že jste navštívil Finsko a eh, prostudoval to. Myslím, že tam máme velice dobré vlastnosti práv spotřebitelů. A i když se hromadné žaloby omezují na spotřebitele, ti žalobci, kteří se připojí k hromadné žalobě, ti nenesou žádné náklady. Máme ombudsmana eh, pro toto a eh, nebo zaplatí podnik, který prohrál. Myslíte, že tento model by se dal transponovat na evropskou úroveň a eh, do dalších členských států? A moje poslední otázka se týká problému, o němž se hodně hovoří, co se týče odpovědnosti evropských podniků a týká se to obětí poškozených jednáním evropských, evropských podniků eh, a jejich fungování mimo Evropu, třeba eh, porušování lidských práv lesnickými firmami evropskými v Guatemala nebo ku příkladu anglický podnik, který způsobí škodu na právech původních obyvatel třeba v nějaké africké zemi Existuje princip OSN, co se týče podnikání a lidských práv, a EU neprovádí třetí pilíř tohoto, což je přístup e, k opravným prostředkům, e, přístup ke spravedlnosti pro e, oběti. Myslíte, že by se paralelně s tím, o čem teď hovoříme, by bylo možné také provést nebo zrealizovat tento náš závazek, který máme vůči OSN? Děkuji, děkuji. Eh, prosím tedy eh, odborníky, aby zareagovali na tyto dotazy. Pan Rozner. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za eh, tyto dvě obsáhlé otázky. Nejprve chci i za sebe poděkovat vašemu výboru za uspořádání této debaty i za tuto užitečnou debatu. Co se týče konkrétních otázek, které se týkají různých oblastí, nejprve úvod, který vychází ze zprávy, a potom kolegové, kteří se zabývají různými iniciativami doplní eh, ty specifické podrobnosti, které se týkají eh, těch iniciativ, působnost aplikace těch budoucích iniciativ. Proč, jak to stojí ve zprávě, se to bude omezovat pouze na, eh, na spotřebitelskou oblast v rámci té nové smlouvy ze spotřebiteli? My jsme v této analýze zjistili, že většina případů, o nichž se dozvíme, se týká ochrany spotřebitele. A i případ automobilových emisí se týká především spotřebitelů. A na základě těchto zjištění považujeme za vhodné této konkrétní oblasti skutečně využít možnosti žaloby. Co se týče působnosti, rozsahu působnosti této žaloby, jak jsem řekl, kolegové mohou eh, vstoupit se svými názory. Padla zajímavá otázka úplně na konci, jestli se Evropská unie chystá navrhnout i žaloby, které se týkají porušování lidských práv v třetích zemích. A to se týká působnosti soudů a vůči občanům třetích zemí. Možná, že to bylo součástí návrhu komise v rámci revize nařízení Brusel 1. A v době vyjednávání tohoto nástroje bylo považováno za vhodné jak ze strany parlamentu, tak ze strany rady tuto otázku v nařízení neřešit, spíše tuto otázku řešit multilaterálně na mezinárodních fórech. V této fázi vám mohu říci, že Hákská konference o soukromém právu mezinárodním eh, má na programu budoucí projekt, který bude řešit soudní eh, pravomoc a působnost právě v tomto, eh, v této oblasti. Pakliže tento projekt realizován nebude, budeme moci využít to, co bylo navrženo v rámci revize nařízení Brusel 1 a eh, zahájit nějaké jednostrané žaloby. A teď dám slovo kolegyním, které podrobněji pohovoří o těch budoucích iniciativách. Děkuji. Dobře. Paní Johana Patrasku a paní Kevin Brandt se tady teď ujmou slova. Děkuji, pane předsedo. Abych tady doplnila kolegu. My předpokládáme revizi směrnice o předběžném opatření, to znamená zdržovací žaloby, protože e, jsme provedli analýzu marketingového práva a účinnosti horizontálních spotřebitelských právních úprav a jedním z hlavních zjištění bylo to, že vynucování je zcela klíčové a je potřeba je Eh, dále zvýšit tak, aby spotřebitelé měli skutečný užitek z této právní úpravy. A součástí snahy eh, zintenzivnit eh, vynucování je posílit i tedy provádění směrnice o předběžném příkazu tak, aby nedostal, ne, nedocházelo ze strany obchodníků k dalšímu eh, porušování povinností. Proč tedy pomocí eh, těchto, mm, eh, těchto předběžných opatření chceme zastavit protiprávní jednání obchodníků, i když třeba to nepomůže přímo spotřebitelům, kteří vlastně stále jsou obětmi té škody a nemají aktivní možnost individuálně se brát za svá práva. Proto jsme považovali za přirozený další krok zvážit možnost, jestli by bylo možné zvážit eh, hromadné žaloby v rámci směrnice o předběžném opatření. Eh, je to velice složitá věc, je potřeba brát v úvahu řadu parametrů, nejenom různé právní tradice v členských státech a různé zájmy všech stran, všech stran, to znamená jak obchodníků, tak spotřebitelů. A my teď tedy finalizujeme hodnocení dopadů, abychom zjistili, jaké nejlepší řešení by se v tomto směru nabízelo a jak postupovat dál. Doufám, že jsem tedy vysvětlila, proč o tom uvažujeme v rámci směrnice o předběžném opatření v rám, i v návaznosti na novou smlouvu se spotřebiteli. A co se týče působnosti eh, a pravomoci soudu a jestli se nebo, nebo eh, působnosti hromadných žalob, jestli se budou týkat pouze spotřebitelských situací, i o tom eh, uvažujeme, protože, jak už zde zaznělo, zájmy spotřebitelů jsou pokryty a chráněny nejenom spotřebitelskou právní úpravou vysloveně, ale i další právní úpravou v dalších oblastech, včetně třeba energetiky, životního prostředí, telekomunikací, finančních služeb a takže to sledujeme i z tohoto hlediska a zamýšlíme se, do jaké míry je možné rozšířit působnost této směrnice. Děkuji. Profesor Food, děkuji. Jenom uh, rychle k, k tomu finskému modelu. Tam jsou vlastně dva modely. Jeden model ve Finsku, jak jste řekla, zcela správně, je poměrně úzký, ale pak existuje ještě dánský model, kde ombudsman dánských spotřebitelů má možnost, nebo je to jediný, eh, který může zahájit eh, hromadnou žalobu s opt-outem. Eh, je potřeba se věnovat terminologii. Ombudsman ve Skandinávii je orgánem vynucování. Není to tradiční ombudsman. Na těchto modelech je zajímavé to, že tyto subjekty mají obrovské množství nejrůznějších nástrojů k dispozici. A proto také já jsem někdy trochu eh, alergický na debatu pro nebo proti hromadné žalobě. Samozřejmě tyto nástroje potřebujeme, ale potřebujeme je v širším rámci a uvažování o tom širším rámci někdy chybí. A tam, kde se to dělá třeba velmi dobře, to je právě Dánsko. Předchozí ombudsman, který myslím, že je teď generální advokát u Evropského soudu, ten vlastně nazývá tu hromadnou žalobu s možností opt-outu svou jadernou bombou. Takže on se s tímto arzenálem obrátil na tu vinnou společnost a řekne, vy to dáte do pořádku, dáte to do pořádku teď a jestli ne, tak po vás hodím tu jadernou bombu. A to je tedy zapotřebí, myslím, na evropské úrovni i v řadě členských států. Někdy myslíme příliš úzkoprse. Je potřeba se nad tím zamyslet v širším rámci i v širším rámci řešení sporů. V Dánsku, ku příkladu, podniky sami se obracejí na tohoto ombudsmana a řeknou, my jsme něco eh, udělali špatně, eh, je potřeba to vyřešit. Ve Finsku je teď nový ombudsman, myslím teď asi 14 dnů, a my jsme se na něj obrátili a už tam proběhly eh, dvě nebo tři kauzy, kde se hovořilo o možnosti využití hromadné žaloby, a vidíme, že tedy jsou tím podniky znepokojeny a jsou tedy motivovány přistoupit k vyrovnání. A v řadě zemí toto úplně chybí. V Belgii to bylo toté. E, možnost žalovat je pro e, združení spotřebitelů, což je dobré, ale ona je jenom jedno takové združení, takže vlastně má monopol a to není dobré. Další subjekt, který může žalovat v hromadné žalobě, je vlastně eh, subjekt, který se zabývá mimosoudním vyrovnáváním spotřebitelských sporů. A myslím, že nemá příliš silné nástroje k dispozici, takže to je také slabé. A poslední věc, o které je potřeba hovořit, když hovoříme o hromadných žalobách jako opravném prostředku, měli bychom také mluvit o něčem dalším, a to je příležitost, kterou jsme nevyužili, to je revize Bruselu 2. Někdy totiž tyto kauzy se nezastavují na hranicích, ale jdou i za hranice, takže je potřeba v rámci nařízení Brusel 1 odpovídající rámec, který by toto řešil. Jinak eh, bude docházet k vybírání si eh, vhodných soudů a tak dále. Takže je zde s tím spojena řada otázek problémů. Pan Oliveira. Pan Oliveira. Děkuji, pane předsedo. Chci odpovědět na tři otázky paní Rada, co se týče nástroje. Máme pochybnosti o tom nástroji, zvláště z procesních důvodů, jakým způsobem by to zapadalo do právní úpravy v členských státech, ale když si vybereme tento nástroj, jaké budou jeho možnosti v návaznosti na právní základech, na právním základech, aby tedy eh, také platili ty pojistky, protože to by mohlo vypadnout z rámce této směrnice. To je jeden z hlavních problémů. Toto bych se mělo omezovat pouze na eh, spotřebitelské právo, protože jinak vlastně bychom eh, začali budovat evropské občanské sporné právo, to by byl úplně jiný a mnohem větší úkol. A já už jsem ve svém vstupu řekl, že prozatím v Evropě eh, není příliš mnoho eh, zneužívání soudních řízení. Tato kultura zde není, objevují se takové případy jednotlivě, zmíním se o třech. Ve Francii došlo k případu, který se týkal sociálních činží, kde subjekt, který přišel se stížností nebo žalobou, si stěžoval eh, na nějakou klauzuli, eh, klauzuli, eh, která se týkala právní, obsaženou v právní úpravě sociálních činží a chtěli, chtěli hovořit do půl milionu lidí, kterým to uškodilo. Soudce nakonec zjistil, že se to týká jenom čtyř lidí, kteří, kterým bylo uškozeno. Takže tady byl pokus tedy nafouknout počet žalobců. Další eh, případ se stal eh, v Nizozemsku, známý případ s loterií, kdy ředitel subjektu, eh, která, který vlastně schromažďoval ty žaloby, se vlastně vzal větší část 8 milionů euro, které byly vybrány a uložil si je do daňového ráje, za ty peníze si eh, nakoupil drahá auta a tak dále, takže vidíme, jak eh, k čemu všemu může dojít. A konečně eh, třetí příklad, který není zneužíváním, ale ukazuje, do jaké míry může investor třetí strana vydělat na takové, na takové žalopě Třetí strana investovala 40 milionů eur a ke konci žaloby měli dostat 135 milionů ke konci řízení, což je velice pěkná náhrada, pěkná odměna, ale protože mnoho peněz nebylo možné distribuovat, tak si je mohli eh, nechat a to dosáhlo až částky miliarda euro. Takže to nebylo vlastně zneužívání, zneužití, ale vidíme, Eh, o jakých částkách zde vlastně jednáme v takovýchto obchodních modelech. Paní Reda. Ano, děkuji za velice zajímavé eh, odpovědi. Na jednu otázku mi komise ale neodpověděla, a to je úroveň harmonizace když vezmeme třeba příklad dánského ombudsmana v doporučení a také do jisté míry eh, v následné zprávě komise eh, silně preferuje model opt-in. Znamená to, že dánský ombudsman si bude moci ponechat ten svůj nástroj nukleární bomby Eh, i v návaznosti na váš návrh, to je důležité. Ano, jak jsem řekla, jedním z parametrů, který bereme v úvahu, jsou různé právní tradice v různých členských státech a proto současně uvažujeme takovým směrem, že ať už ten nástroj nastavíme jakkoliv, musí být dostatečně pružný, aby Eh, umožnil existenci relevantních pojistek, ale také zároveň, aby členské státy si mohly ponechat zavedené systémy hromadných žalob, které prokázaly svou účinnost. Takže to je naším cílem a skutečně se budeme snažit tento cíl naplnit. Takže bylo na všechny otázky poslanců odpovězeno pan Didier. Děkuji, má otázka je určena komisi, neboť víme, že spory jsou často přehraničního charakteru a není, nebylo by hodné, aby členské státy zabraňovaly eh, podávání přeshraničních hromadných žalob nebo takový tomu, tomu ranu na soudy. Já se teď ptám, za komise s tímto počítá, s nějakou takovou možností, že například někdo by se mohl vrátit na soud v jiném členském státu, než ve svém, neboť víme, že ekonomická aktivita je čím dál tím více přeshraniční povahy a to sebou nese veškerý po problematiku potenciálních sporů. Děkuji, krátká reakce od pana profesora Vlta. Já chci zmínit jenom jednu věc v tomto ohledu. V Belgii ústavní soud vydal rozhodnutí podle belgického práva. Belgické združení spotřebitelů může podat hromadnou žalobu v Belgii. A to bylo napadeno před ústavním soudem. Ústavní soud v Belgii uvedl, že je to porušení směrnice o službách, Evropské směrnice o službách a uvedl, že další evropské eh, asociace spotřebitelů akreditované v členských zemích by také měly možnost banky podat kolektivní žalobu, například Německá asociace nebo Španělské sdružení spotřebitelů. Tato věc tedy byla stručně zmíněna v rozhodnutí Belgického ústavního soudu, kde se odkazovalo na Evropskou směrnici o službách. Otázka, jestli je to platné, je trošičku diskutabilní. Yes, commission. Ano, komise. Uh, firstly, I... Za prvé, rád bych, aby bylo jasno, že v této chvíli komise nezvažuje žádné změny stávajících nástrojů mezinárodního práva soukromého, které platí v Evropě. Myslíme si, že jsou použitelné v hromadných žalobách, zajišťují právní jistotu a dávají také možnost vynucování rozsudků. Já také vím, že byly snahy usnadnit hromadné žaloby přeshraničních případech To by možná lépe vysvětlili kolegové, kteří pracují na tomto návrhu. Ještě jednou děkuji, jak už jsem říkala. Je to pořád všechno ještě eh, takové předběžné, ale my skutečně vycházíme ze stávající směrnice, která umožňuje kvalifikovaným subjektům, které určí členský stát, aby také byly akceptovány jako kvalifikované subjekty a mohly podat takové žaloby v jiných členských státech. Takže zvažujeme, jak tento systém, který už teď platí, doladit. Právě proto, abychom řešili přeshraniční případy, které jsou stále běžnější. Děkuji. Uh, thank you very much. <clears throat> Since we have... Mnohokrát děkuji, protože nám zbývají asi tři minuty. Dostal jsem jednu otázku od pana Kena Deliho, který je řídícím partnerem právnické služby a týká se to průzkumu z roku 2013 o nárůstu hromadných žalob v EU. To eh, zveřejnil Americký institut pro právní reformu. Poslal mi velice dlouhou otázku. Můžete to možná zkrátit? abychom také dostali stručnou odpověď? Jistě, děkuji. Jde o otázku jménem této komory. Abych to stručně řekl, Víme, že v doporučení komise byly učeny určité pojistky a víme také, že ve směrnici o opravných prostředcích nebo předběžných opatřeních plus se navrhuje určitý model hromadných žalob a otázka jednoduše zní, bude komise trvat na tom, že bude postupovat podle vlastního doporučení a zajistí, že stejné pojistky, které jsou v doporučení, se projeví ve všech ohledech i v revizi této směrnice? Můžete na to asi jedním slovem reagovat? Možné to je? Já začnu odpovědí ano, ale v tom smyslu, že odpovím na tuto otázku. Ano, za prvé děkuji. To doporučení stále ještě platí. Takže princip toho doporučení z roku 2013 po této analýze stále platí. Na základě tohoto doporučení žádáme, aby členské státy implementovaly tyto principy ve svých právních systémech. Pokud budoucí postup, tady předám slovo kolegům, snad nám ještě něco řeknou k tomuto principu do budoucna. Jenom jedno slovo, abych to neprotahoval. Ty principy jsou principy a my doufáme, že všichni se budou řídit principy, včetně členských států. Nicméně, pokud je o ten konkrétní právní nástroj, možná bude nutné zopakovat každý z těch principů. Já nevím, to je otázka toho, jak se ten nástroj bude utvářet. Protože my nepřipravujeme kodexy třeba pro občanskoprávní postupy ve věcech ochrany spotřebitelů. Řešíme jenom několik věcí, takže v zásadě není nutné zopakovat to v každém právním nástroji. Ta doporučení platí a měla by se zohlednit při implementaci. Mnohokrát děkuji. Vypršel náš čas a proto v této chvíli chci poděkovat našim ctěným hostům za to, že nám věnovali svůj cený čas a přispěli k naší debatě. Děkuji, že jste mezi nás přišli. a členové výboru se sejdou odpoledne. Děkuji.